So, ladies and gentlemen, I think we're Dámy a pánové, myslím, že jsme připraveni k tomu, abychom zahájili naše zasedání. Je tady takové zvláštní echo, nebo to jenom já tady slyším? Nikdo nemá už zapnutý mikrofon, že ne? Máme tu čest sejít se v takovéto velké hale, a přitom nás je málo, ale já mám radost, protože už je to nějakou dobu, co jsme se naposledy viděli, protože je tady taková nějaká schizofrenie v tom parlamentním kalendáři. No, ale jako vždy jste vída, vítání, pokud vím, tak i dnes jsme vysíláni po internetu a vítám rovněž všechny diváky i posluchače u internetových obrazovek. Máme tady um, dvoj vydání IMCO News. To bych rád oznámil. E, speciální, v podstatě sběratelský exemplář je jeden z nich, který e, se věnuje tomu fóru v Krakově o jednotném trhu, tomu Single Market Forum. Já jsem vděčný Frederikovi a jeho týmu, kde je i krakovské prohlášení obsaženo a tak dále. A pak máme listopadové vydání MCO News a tam bude takový, je tam takový nový formát té obálky, my neustále experimentujeme, je tam toho více, sice je písmo menší, no ale podívejte se prosím na to a řekněte, co si myslíte. Jinak formální záležitosti. Máte zápis z 26. září 2011 eh, Předkládáme ho tímto a pokud máte nějaké komentáře, tak mi prosím dejte vědět, než eh, ukončíme naše zasedání ve středu. V opačném případě považuji za schválený ten zápis. Dále bych rád přijal pořad jednání a chci vás upozornit na skutečnost, že máme ještě další změnu programu ve srovnání s tím, co máte. Změny musí nastat, protože zejména paní Gebhardt odjíždí na misi do Dánska právě tento týden. Takže navrhujeme, abychom měli zasedání koordinátoru zítra v 11 dopoledne od 11 do 12.30. A to, čemu eh, se věnuje paní Gepardová, to se bude konat hned úterý ráno a e, paní Perez e, to bude ve středu, takže to přehodíme a je to skvělé. Jinak tady z toho už e, neplynou žádné změny, ale u těch koordinátorů eh, doufáme, že se nám podaří všem dát vědět. Doufám, že teď můžeme přijmout tento pořad jednání a ještě připomínám, že v úterý odpoledne tady máme slyšení pana Krojcmana, který se týká eh, práv duševního vlastnictví a celního režimu a pak máme evropskou standardizaci jako další, takže to budou závažné události a doufám, že se nám objevíte v hojných počtech. Prosím, šiřte tyto zprávy mezi kolegy, abychom měli posluchače pro naše řečníky. To jsou snad všechna sdělení eh, předsedy, se kterými jsem vás chtěl oslovit a přejdeme hned k prvnímu pořadu, eh, bodu pořadu jednání. To je vlastně nová záležitost. Zpráva z vlastní iniciativy o hodnotících eh, zprávách nebo hodnotících systémech o vnitřním trhu a vítám Simona Busutila. On je zpravodajem stíny. Máme tady eh, pana profesora Cure de Campos, eh, paní Gepe. Tady není, snad pan Kreutzmann se k tomu vysloví, paní Rule tady není a já se vyslovím pro EKR, za EKR a pak pan Dion a pan Salvini. Takže doufám, pane Bosutil, že tady budete mít dobrou debatu a porovnání názoru, i když určitě to, co nám sdělíte, bude zajímavé samo o sobě. Ještě jsem se chtěl ujistit, máme tady někoho za Evropskou komisi? Zatím nikoliv, ale určitě tady bude i někdo za komisi případném okamžiku, tedy bez zbytečných odkladů. Nevím, zda se někdo ztratil a případně vešel do nesprávné místnosti. Dobrá, zatím tedy, Simone, ujměte se slova. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě opravdu uh, velice příjemnou povinností být autorem tohoto zpráv- této zprávy o um, tom scoreboardu takzvaném. Víte, že v tom mezidobí, než se nám podařilo ehm, zde o tom jednat, už byla zveřejněna 23. zpráva, takže moje zpráva už se pak bude týkat jak 22. tak 23. zprávy o těch hodnotících systémech. Ono se to vše odehrává ve velice zvláštní období, protože jak v parlamentu, tak v médiích se neustále objevují diskuse o tom, co se děje s eurozónou a tato zpráva je takovou dobrou záminkou pro to, abychom se podívali na jeden z nejzávažnějších projektů. Ne-li ten úplně nejzávažnější klíčový projekt pro evropskou integraci, což je jednotný trh single market. A máme tady příležitost, zejména v současné situaci, abychom znovu vybudovali a Eh, obnovili naši konkurenceschopnost. Je to něco, čemu se chceme věnovat, co zatím fungovalo a co doufáme ještě bude posíleno. Právě tím, že to hodnocení, ten takzvaný scoreboard, se snaží tomu na pomoci. Tím, že se snaží jakoby veřejně zjistit a zveřejnit, jak se daří tomu, kterému členskému státu eh, plnit závazky vzhledem k jednotnému společnému trhu. A moje zpráva, pane předsedo, bude v podstatě se věnovat třem takovým tématům. Nejdříve samozřejmě se jedná o samotné zprávy týkající se toho hodnocení a pak ještě i zpráva týkající se systému Solvit. Z toho, co vím, tak i to bude začleněno do tetéž zprávy. A za další, já se budu věnovat možnostem dosáhnout společného cíle zlepšení té eh, transpozice a i provádění těch pravidel týkajících se společného trhu. A za další, eh, vezmu v úvahu možnost nebo kapacitu Evropské unie řešit problémy právě prostřednictvím sítě Solvit. Nevím, zda je to náhoda, pane předsedo, ale já pocházím ze země, jež byla potvrzena jako země, která plní transpozici úplně nejlépe. Moje země, Malta, je na absolutně prvním místě a je opět tím členským státem, který má nejlepší eh, procentní sazbu té transpozice. A nevím, zda tedy je to důvod, proč mě koordinátoři tuto zprávu přidělili, ale rozhodně jsem velice rád, že se mohu podělit o své zkoumání a výsledky tedy eh, své práce. Je rozhodně možné se posouvat ku předu. Je rozhodně možné transponovat, naplňovat své povinnosti na komunitární úrovni pro každý členský stát. Já se zatím nechci nořit do podrobností, pane předsedo. Um, při této e, současné příležitosti. Já jsem doufala, že komise e, přijde mezi nás, aby sama prezentovala ty zprávy, ale já spíše bych vám vylíčil, jak na to chci jít v rámci své zprávy, jak k tomu chci teda přistoupit k té problematice a pak velice rád uslyším připomínky, komentáře kolegu. Tedy Nejdříve bych rád, aby ta zpráva ještě jednou vypíchla význam transpozice komunitárního zákonodárství včas a účinným způsobem. Chci tady upozornit na to, že od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, což se odehrálo 1. Eh, prosince roku 2009, čili před necelými dvou lety, byla Evropskému soudnímu dvoru poprvé dána možnost okamžitě sáhnout k sankcím, k pokutám, v případě, že se zjistí, že nějaký členský stát se nezhostil své povinnosti a netransponoval nějakou unijní um, směrnici. A já, eh, kdyby tady představitel komise byl, tak bych se ho velice rád zeptal, jak to dopadlo, jak tedy se daří ten článek 260 odstavec 3 eh, transponovat eh, té smlouvy o fungování EU. A za druhé, nehovoříme pouze o transpozici, ale i o její správnosti. Příliš často se nám stává, že narážíme na případy, kdy ten či onen členský stát netransponuje komunitární zákon adekvátním způsobem, což samozřejmě eh, působí problémy eh, pak eh, v tom stádiu toho provádění. No a za třetí, a samozřejmě v důsledku toho, chci potrhnout, že správná, správné provádění evropských zákonů je za, vlastně úplně klíčové jak pro sílu jednotného trhu, tak pro naše podnikatele i zákazníky. My často um, ještě jakoby um, bráníme v tom, aby legislativa mohla fungovat tím, že ji um, okroužíme tím byrokratickým prstencem. Ale já chci potrhnout, že uh, tato legislativa je pro občany i pro podnikatele výhodná, protože díky ní náš společný trh bude sílit. To je tedy z mé strany vše. V tom krátkém úvodu bych tedy rád už eh, přestal a už se budu těšit na komentáře ze strany kolegů a rovněž na spolupráci s kolegy. Zejména, i když nikoli pouze se stínovými zpravodaji, snažím se zorganizovat první schůzku s nimi, abychom si vyměnili tak spontánně první názory a rovněž, abych byl schopen zapracovat i jejich přístup k věci do své zprávy, aby ta zpráva byla opravdu univerzální, aby tedy se těšila podproze všech politických uskupení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, Simone, a máš pravdu, že upozorněš na e, eh, malské vítězství a e, určitě jsi ten správný e, člověk, kolega, protože máš určitou morální autoritu v tom, aby se z toho ujala a my se budeme těšit na e, to, jak nás provedeš tímto celým postupem. Já se k tomu rovněž vyjádřím i k tomu novému formátu těch tabulek, což je taky důležité, ale nyní stínový zpravodajové. Jsem rád, že tady vidím paní Rule, Nevím, paní Role, zda to víte, že jste stínovou zpravodajkou, ale ještě pan profesor Correa de Campos, ano. Takže nejdříve pan eh, Correa de Campos, Jürgen Kreuzmann, Heidi Rule a pak já za mou politickou skupinu a pak pokud ještě někdo by se chtěl vyjádřit, tak prosím, pan Majer vidím. Ještě pokud někdo, tak samozřejmě máte možnost. Prosím, pane profesore, máte slovo. Prezident, eh, gostaria de cumprimentar o colega Bussutil. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velmi ocenit práci pana Busutila, to z mnoha důvodů. Za prvé, je to jeden z mála, kteří nemají v této věci problém s žádným střetem zájmů. A musím jeho zemi opravdu poblahopřát. A také jsem velice vděčný za jeho poznámky. Myslím si, že mnoho z nás s ním bude souhlasit. Počet případů, kdy jsou pravidla porušována, nebo kdy alespoň nejsou směrnice správným způsobem transponovány, je skutečně velký. V současné době máme 90 směrnic, které v některém členském státě nebyly správně transponovány. To znamená několik let práce. Že si myslím, že už tím musíme pohnout. Na druhé straně ovšem jsme měli v posledních letech 25% nižší počet eh, porušování pravidel transpozic. A některé velmi důležité části legislativy skutečně transponovány byly. A věc, která se mně zdá velmi důležitá, a to je můj příspěvek eh, k diskuzi o té zprávě, se týká toho, jak prakticky zkrátit eh, dobu transponování a snížit těch počet případů, kdy eh, nedojde ke správné transpozice. V tom scoreboardu je hlavně o to, aby si jednotlivé země eh, poměrně nenápadným způsobem dokázaly uvědomit svou pozici a vypadá to, že na nás jako na členech Evropského parlamentu spočívá také povinnost hrát určitou roli. Já jsem skontaktovala naši vládu A když vidím, že jsou naše výsledky špatné, tak já to upozorním. Také můžeme pracovat s národními parlamenty. Já tedy nevím, co si o to myslíte, pane předsedo. Ale když budeme v kontaktu s našimi národními poslanci, možná by stálo za to požádat aby nás tato věci podpořili. Při nejmenším je musíme správně informovat. Když o tom jednáme. Rozhodně by to mělo být na pořadu jednání. Jinak si myslím, že s kolegou Busutelem víceméně souhlasím a rozhodně se těším na spolupráci s ním, abychom dosáhli to nejlepší výsledku. Děkuji. Děkuji vám. Pan Kreuzmann. Thank you, chair, on behalf of... Děkuji, pane předsedo. Za kolegu Ledegarda bych vám chtěl předat několik doporučení. Je to velmi pertinentní zpráva, protože Evropská unie teď je více než dobře fungující vnitřní trh, trh, který eh, povede k ekonomickému růstu, zvýšení zaměstnanosti a zvýší nákupní sílu evropských občanů. Už jsme toho udělali hodně, ale bohužel pouze 11 členských států dosáhly eh, toho Prahu 1% nedostatečné transpozice. Takže v těchto nesnadných dobách je třeba se podívat na další možnosti, jak zlepšit naše hospodářství. Dobře fungující trh je klíčem pro dobré fungování evropské ekonomiky. Takže teď je čas na to, aby členské státy zvýšily eh, své snahy správně a včas transponovat evropské směrnice. Jsou tam eh, základní problémy. Jednak, že je třeba se držet eh, toho jednoho procenta, které jsme si stanovili jakožto práh, bohužel většina členských států je pořád ještě nad tím Prahem. A potom členské státy by měly implementovat správným způsobem. 0,8 směrnic nejsou implementovány správným způsobem, což navyšuje, navyšuje ten celkový deficit. Já si myslím, že eh, dobré argumenty a dobré nápady je třeba opakovat. Už tady bylo jednou řečeno, že třeba Eh, udělat osvětu ve členských státech eh, o tomto problému. Abychom ten deficit transpozice snížili, musíme eh, zajistit dostatečnou osvětu a Skorbot pomáhá právě k tomuto. Nicméně ty informace v té tabulce musí být srozumitelné i pro širokou veřejnost. Takže bychom možná potřebovali nějakou srozumitelnější verzi, abychom právě umožnily lepší pochopení té tabulky širší veřejnosti. A potom, když eh, vydáváme novou tabulku, nový scoreboard, měli bychom k tomu uspořádat nějakou kampaň, abychom tím pomohli transpozici. To byly věci, které jsem chtěla zdůraznit. Děkuji. In... Thank you very much. Uh, thank you very much. Um... Děkuji vám, Heidi Rule. Děkuji, já pouze stručně. Já vlastně eh, bych chtěla, eh, nechci opakovat své předřečníky, souhlasím s nimi, jen chci poukázat na jeden bod, který by snad mohl rovněž sehrát svou úlohu v té zprávě. Náš výbor neustále se přichází s těmi zprávami z vlastní iniciativy, které se vlastně týkají eh, transpozice i provádění jednotlivých směrnic. Možná by tady mohl pan zpravodaj odkazovat na na to, že eh, by se z toho mohlo něco vytěžit a eh, kde co vázne. Možná by se pan Busutil mohl podívat i na naši dosavadní práci. Jinak mě, eh, páně Busutilovi, na mě ty připadají velice tvůrčí a souhlasím s nimi. Děkuji. Ano, pouze nyní jménem mé skupiny bych si dovolil říci, že my to sledujeme tedy velice bedlivě tuto oblast a ta zpráva se zdá, že je důležitá z toho důvodu, protože se vlastně velkou měrou jedná o takovou um, přechodnou zprávu, která bude schopna eh, jednak reagovat na Single Market Act a eh, tu transpozici a eh, Komise i přicházela s jinými sděleními, například u směrnici o službách, kde tam rovněž byl ten scoreboard, čili podobný systém hodnocení té transpozice. A tady si myslím, že ta zpráva je taková komplexnější a možná i hodnotnější než jiné, protože tam se objevují i nové podklady, což si myslím, že opravdu nám doplňuje ten celkový obraz. A jedná se tedy o významný počin a opravdu nadprůměrně významnou záležitost, protože my opravdu musíme přicházet s novými nápady, jichž se komise případně ujme a chceme to jakoby propojit s těmi novými iniciativami v rámci Single Market Act. Tam už je mnoho konkrétních cílů, například podpora růstu a tak dále, a my to chceme sledovat. A jedna z věcí, na kterou bychom se měli zamyslet, je, zda už nemáme příliš mnoho jednotlivých zpráv a zda by se tak nemělo postupovat do budoucna. Že uděláme něco, kde to vzájemně propojíme, bude to takové, takový komplexní obraz, který nám pomůže získat celkový přehled. Podíváme-li se například na Solvit, tak tam je jasná korelace mezi problémovými oblastmi v rámci Solvitu a tím, co se snažíme, čeho se snažíme dosáhnout v rámci Single Market Act. A pak máme ještě 20 principů týkajících se občanů a my jsme o ně žádali. A nyní, kdyby se nám podařilo eh, vše začlenit do jedné zprávy, všechny ty tři oblasti, tak najednou by z té zprávy bylo něco, co se bude soustředovat lépe na občany. To se bude spíš řídit tím, co chtějí analytici, případně regulatorní orgány, ale možná by stálo za to eh, se podívat na případnou zprávu, která bude mít strategičtější ráz a bude čtivější pro občany, takže nevím, zda bych si mohl dovolit pana zpravodaj vybídnout, aby se tedy eh, pohnul tímto směrem. To je tedy z mé strany. Hans-Peter Mayer se ještě chce vyjádřit a nevím, zda ještě eh, kolegové, jež se objevili později, se chtějí vyjádřit. Nejdříve tedy Hans-Peter Mayer a pak budeme mít ještě čas na všechny další. Děkuji, pane předsedo my vlastně budeme pak hovořit i o pracovním programu komise a tam budeme vidět, že je mnoho takových podnětů, takových plánů, docela stižáctivých a zpráva kolegy Busetila vlastně poukazuje opětovně na to, že jde o e, provádění a vůbec o tu praxi. My si tady můžeme schvalovat, co chceme, přehlasovat něco, ale dva krátké příklady, že to je na nic, když se pak s tím nic neděje. Už dva roky máme tu možnost e, ucházet se u věcí do, v hodnotě do 200 eur, mít takzvané malé soudní řízení a ucházet se o náhradu škod. Ale v praxi se to vůbec neuplatňuje. Já jsem si ze zájmu takhle podíval eh, ve svém mateřském regionu na ty případy a za půl roku se opravdu 2000 euro znovu eh, vrátili. Proč? Protože to byla letecká společnost, která v Holandsku vylítla se spožděním a tam ona má v Německu eh, eh, jakoby sídlo hlavní, takže můžete formálně si stěžovat v Německu, ale pak to provedení okamžitě je jakoby nařízeno, ale pak ten úřad neví, jak se toho dobrat. A já jsem na můj podnět řekl, že se s tím musí něco dělat, že se musíme s sebou dohodnout a pak okamžitě se ukázalo, že v tom Holandsku jsou schopni ten soudní to, um, verdikt jakoby um, uskutečnit. Ale um, u dvou tis, zaplatil 2000 eur Eh, zálohu, ale mezi tím a přitom eh, zemřel poté a eh, soudní náklady byly přes 500 eur. Takže sami soudy nevědí, jakým způsobem jejich rozsudek může být uplatněn, jednáli se o jinou zemi. Takže tady se musí najít někdo, kdo je bude informovat. Takže to je jeden příklad. A za druhé, narazíme na vážné problémy teď, protože nyní je to naopak, protože ti výrobci z té střední vrstvy, středně velcí, eh, mají problémy a nejistotu. My jsme před eh, dvěmi lety eh, se na něčem dohodli a teď 1. ledna e, musí být ty, například ty nové klece pro slepice. A 20% a zejména německých a rakouských e, pěstitelů slepic, e, na to vynaložili mnoho peněz, přizpůsobili se těm požadavkům, což je velice drahá věc, ty klece musí být obohacené a jiné státy dělají málo, případně nic. A komise je neustále eh, varovala. A eh, před dvěmi lety, před rokem, před půl rokem a nic se nedělo. A co se bude dít teď? Od 1. ledna, čili za dva měsíce, budeme mít trh, kde eh, od těch drahých výrobců budou vejce drahá a ta levná vejce, která jsou vlastně protiprávní a rovněž se nimi bude obchodovat. Už máme prohlášení, které podopsali mnozí v parlamentu, které hovoří o tom, že by měla být obchodování těmito vejci v Evropském parlamentu zakázáno. A některé členské státy rovněž o tom hovoří. My eh, v rámci vnitřního trhu vlastně toho nebudeme schopni zakázat, protože samozřejmě to jsou stejná vejce, eh, jaká jsme jedli dosud. Nejsou ani lepší, ani horší. Eh, jedině ta maličkost, že nyní byla snesena v protiprávních klecích. A my navíc ještě vejce dovážíme. Nemáme ani dost vajec pro vlastní spotřebu. Nyní, pokud tedy eh, ještě eh, i ta vejce bychom zakázali, tak nebudeme z čeho mít eh, dělat těstovici. Takže jde o eh, prosazování toho, aby se, pokud se něco provádí a transponuje, k tomu došlo všude. Pokud budeme mít tedy další nějaké nařízení, kde se budou zpřísňovat eh, například předpisy ohledně eh, pohody zvířat, tak naši malí zemědělci a podnikatele už vůbec se tomu nebudou věnovat, protože už tomu nebudou věřit, že musí se těm předpisům eh, přizpůsobovat. Takže to si myslím, že by mělo být těžištěm, aby se jakékoliv eh, prosazování evropských zákonů dělo všude, ve všech členských státech bez výjimky. Já si myslím, eh, že to bylo velmi užitečné říci samozřejmě, že budeme mluvit o těch slavných korelačních tabulkách, které mají být součástí toho, jak si umět lépe představit, jak to bude celé fungovat. A myslím, že pan Šváb se hlásí, ano? No? Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem tady slyšel kolegu Hans-Petra Majera, tak bych rád poukázal na to, že i v mém volebním okrsku um, bychom cítili jako politování hodné, kdybychom si nemohli udělat ty svoje švecle, ty svoje haluštičky, kdybychom na to neměli vejce. Ale teď už vážně. Já se domnívám, že zpráva Simona Busutila je důležitým přispěním do diskuse, kterou my už jsme zahájili s panem eh, profesorem Montym, kdy on ještě eh, přišel s tou svou zprávou, kde on přímo poukázal na to, že potřebujeme nikoli pouze hospodářskou vládu a zprávu, ale rovněž vládu a zprávu zprávu pro ten jednotný společný trh. A to je ten stavební kámen pro tu single market governments. Ale často to bývalo velice statické a to poukázal na to i pan um, i, i, i kolega Majer, totiž to, zda se něco správně tedy provádí, um, aplikuje, transponuje, to je jedna věc, ale zda z toho v praxi pak něco plyne, to je druhá. A ještě pan předseda i poukázal na něco, totiž, že ta zpráva by se měla těsněji provázat s jinými prvky při dozoru nad prováděním uh, právě korelační tabulky, jak řekl tady pan kolega Hábo, ale rovněž bychom se měli věnovat intenzivněji diskusi nad tím, jak by se nám mohlo povést například u Solvitu, tam už to jsme schopni změřit e, měřit, poměřovat tu účinnost. Zda bychom potřebovali nějaká nařízení, která by zkrátila tu možnou lhůtu na e, transpozici a provádění. Protože pokud máme nějaká e, řízení o porušení, tak se často týkají pouze toho, že něco vůbec nebylo provedeno a nikoli, že to bylo neadekvátně provedeno. A právě komise před dvěmi týdny zveřejnila ten e, infringement package, ten balíček o porušování a myslím si, že komise by měla pokročit ještě dál a my jako parlament bychom ji v tom měli podpořit. Děkuji. And, uh, got two other speakers. Teď tady máme ještě dva řečníky, paní Šaldemosa a paní Weiler a potom dám znovu slovo panu Busutilovi, aby to mohl schrnout, protože ve tři čtvrtě na čtyři bychom měli začít s krátkým hlasováním. Eh, musíme to udělat dnes, eh, aby se to potom dostalo dál, takže prosím, paní Skaldemoza. Děkuji, pane předsedo. Teď, když máme trochu času, ráda bych se i já ujala slova a podpořila své kolegy je opravdu jasné, že existuje lepší způsob, jak zajistit lepší aplikaci eh, komunitárního práva. Pokud je o vejce, máme stejný problém v Dánsku. Musím říci, že spotřebitelé nechápou, proč je to tak těžké. A já mám návrh pro tento výbor, krom toho, že budeme jednat o této strategii, jak zajistit Eh, transpozici, že bychom měli provést výměnu názorů s radou, protože je v kompetenci v pravomoci členských států aby vyzvala radu k takovéto výměně názoru, abychom zjistili, kde jsou problémy a co můžeme udělat společně, abychom zajistili lepší fungování. Je tady celá řada témat, e, například celní problémy a tak dále, čili celá řada témat, kde se můžeme ještě vylepšit. Chceme-li přesvědčit naše spotřebitele, že jednotný trh funguje dobře. Thank you very much. Mrs. Děkuji, paní Weiler. Já, leider geht der Kollege Mayer. Bohužel kolega Mayer právě odchází. Mně nejde pouze o ty halušky pane Švábe, tomu pak vyříte, ale já chápu, že je rozladěn tou situací um, s těmi obohacenými klecemi pro slepice v Německu, ale ono není korektní a on určitě ví, kam já mířím, totiž, že není korektní, abychom si jenom vypíchli ten jeden příklad v tom, že kde je Německo náhodou na špici a kde ještě relativně rychle se mu podařilo něco tedy provést protože bohužel musíme říci, že v mnohých ostatních situacích je Německo spíš v té spodní třetině. A když se podíváte na skolbo, tak tam je Dánsko spíš nahoře a tak dále. Ale každému se může stát, že něco eh, provede nebo transponuje eh, nesprávně, příliš pozdě, neefektivně. Bohužel jsme tady všichni potřísněni. Nikdo eh, tady nemá nějakou bělostnou teda Eh, rukavičku v tom. A právě tady u toho, když se něco schvaluje, tak se všichni pod tím podepisují a když se něco pak má opravdu provést, tak se najednou drží zpátky. A já bych si přála, když budeme mít tedy dialog s národními parlamenty, abychom měli trochu otevřenější diskusy s našimi kolegy poslanci z národních parlamentů, protože při nejmenším jejich opozice by se mohla nechat inspirovat tím, že se začne tázat, proč se nemá něco opravdu v praxi uskutečnit, když tedy eh, jejich eh, vládní strana něco podepsala, schválila, tak tady ta opozice by měla být tím hlídacím psem a tady oni by se měli cítit jakoby zrazeni svou vládní stranou stranou. A tady souhlasím s kolegou Majerem, když si tady neustále schvalujeme eh, ideální nějaké zákony, vše, co tedy je perfektní a eh, velice žádoucí a pak se to provádí nebo transponuje nedostačujícím způsobem chybně a pak najednou musíme eh, čelit situaci, kde s radou, s komisí musíme spolupracovat a nějak to se neposouvá předu. Často eh, jsou i případy, kdy si komise opravdu odvážně obrátí na soudní dvůr, i když bohužel stále je to eh, vzácnější. No a národní parlamenty tady musí rovněž sehrávat svou úlohu. Uh, well, I, um... Já se musím omluvit komisi, Myslím, že jsme jim nezdělili správně, kdy začínáme dnes, protože jsme začali ve tři odpoledne, ale jsme velmi rádi, že vás přišlo tolik. A je mi líto, že bohužel nemáme čas na prezentaci, že vám ta diskuze víceméně celá utekla. Ale možná by se někdo chtěl tady představit nebo chopit slova paní Verheven tady je, nebo z DG pro trh. Možná, že byste nám chtěla nejdříve představit svůj tým. Tohle byla jen taková první měna názoru, takže potom můžeme jednat dál. Náš zpravodaj vám rozhodně schrne tu naší diskuzi. Takže kdo by začal? Yes, thank you. And, uh... Ano, děkuji. Omlouváme se, že jsme přišli pozdě. Ráda bych představila kolegy Veronika Regukaskajs, ona se zabývá tou tabulkou, tím scoreboardem pro vnitřní trh. Já jsem Anuška Jansens, já vedu tým pro scoreboard a tady kolegové po pravici jsou také členové týmu Solvit. Takže to je náš tým. Vzhledem k tomu, že jsme bohužel neslyšeli váš úvod, je trošku těžké teď vpadnout do diskuze, takže vás budeme i nadále poslouchat a kdyby byly nějaké otázky, tak je rádi zodpovíme. Dobře. Samozřejmě příště, až pan Busutel sestaví svou zprávu, tak budete mít možná možnost eh, nám k tomu říct něco více. Také co se týká vývoje těch jednotlivých zpráv. A ještě předtím, než dám zase slovo panu Busutilovi, tak vidím, že se vás hlásí pan Majer. Měl to být eh, k vejcím, nebo k špeclím, nebo ke scoreboardu. Stručnou připomínku, všichni si stěžujeme na jednu věc a to, že zákony nejsou uplatňovány a komise samozřejmě si může stěžovat proti jednotlivým zemím, může na ně podat žalobu, ale jenom proti, po uplynutí lhůty pro transpozici a provedení. Pokud jde o e, ty vejce, e, kurnosnic. My samozřejmě chceme chránit e, zvířata, my očekáváme, až ta transpozice bude ukončena a jenom 20% bylo již provedeno, 80% nikoliv, takže po uplynutí lhůty není k ničemu, když se obracíme na soudní dvůr protože lhuty jsou příliš dlouhé. Když, to, když věc nebyla provedena, tak je potom pozdě zasahovat. Okay. Um, Dobře, takže pane Busutile, možná, že byste to mohl všechno tak nějak schrnout. Máme ještě zhruba čtyři minuty. Myslím, že by to bylo docela užitečné pro naše kolegy z komise, takže já vám dám slovo, abyste to mohl uzavřít a pak možná si ještě něco řekneme k časovému harmonogramu. Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tím, že poděkuji všem kolegům za jejich příspěvek do debaty. Minulý týden mi komisář Dali říkal, eh, že ho z těch vajec bolí hlava. A teď chápu proč. Pane předsedo, já si myslím, že ten scoreboard pro vnitřní trh je výborným nástrojem, jak diplomatickým způsobem ukázat prstem na členské státy, které nedodržují své povinnosti. Je to velmi efektivní a diplomatický způsob, jak tak učinit. Ale v zásadě je to skutečně ukazování prstem na ty zlobivé členské státy. A to bychom přesně měli udělat, pokud nám to skutečně pomůže k tomu, aby členské státy správně transponovaly směrnice. Já myslím, že není nic horšího pro vládu členského státu, než eh, taková negativní reklama u Evropské komise v této věci. Česká republika je teď úplně poslední v této věci, ale i přesto Česká republika eh, zaznamenala eh, jedno z největších zlepšení oproti době před několika lety. Takže je zjevné i, že ty státy, které jsou na tom nejhůř s transpozicemi, eh, si to nepřejí, nechtějí takhle zůstat, chtějí se vylepšit. A proto máme ten scoreboard. A jak jste říkal velmi správně i vy, pane předsedo, nejde tam jen o transponování směrnic. Ale, co je také velmi důležité, jde tam o implementaci. Já pocházím ze středomorské země. A o středomorských zemích se často říká, že neimplementují dostatečně. Možná jste slyšeli, je takový vtip o tom, jak jeden komisař pro vnitřní trh mluvil s ministrem jednoho středomorského členského státu a říkal, proč neimplementujete pravidla vnitřního trhu? A minister říkal, my jsme to už dali do vyhlášky, musíme to také aplikovat v praxi. A myslím, že skutečnost, že naše země, středomořská země, vede by měla jasně ukázat, že i středomorské země jsou připraveny splnit své povinnosti a odvést dobrou práci. Takže implementace je rozhodně důležitá a je to věc, která se v mé zprávě ještě ukáže. A pak, pane předsedo, co se týká časového harmonogramu, tak já to vidím tak, že se rozhodně tady na výboru podíváme na návrh té zprávy, a to 24. ledna, a potom byste měli podat eh, pozměňovací návrhy do 31. ledna, do konce měsíce tedy. A potom eh, v únoru se podíváme na ty pozměňovací návrhy a pak se bude hlasovat na výboru. Takže mezi dneškem a posouzením toho návrhu zprávy. Mám zhruba měsíc, takže budu mít jistě dost času na to, abych se více než jednou setkal se stínovými zpravodaji, ovšem také eh, s týmem komise a Solvitu, abych se ujistil, že jsme na stejné vlnové délce, protože myslím, že máme s komisí rozhodně stejné cíle. Takže bych ještě jednou chtěla poděkovat všem kolegům za jejich účast a budu se těšit na spolupráci s nimi. Děkuji. Já vám také velmi děkuji, pane Buzutile. Jsem si jisté, že eh, všichni stínoví zpravodaji eh, se těší na práci s vámi. Děkuji, že komise přišla mezi nás a rádi si vyslechneme v naší další práci jejich návrhy. Teď přejdeme k dalšímu bodu, na který eh, máme jen čtvrt hodiny. Musíme dnes hlasovat o zprávě pana Foxe o politice hospodářské soutěže. Takže prosím, chtěl bych vás jen teď upozornit na skutečnost, že jsme tam udělali pár eh, změn eh, v zítřejším programu na poslední chvíli, takže prosím, zasedání koordinátorů proběhne zítra dopoledne od 11 do 12.30. Paní Gebhardt bude prezentovat eh, svou zprávu v 9 hodin. 9 až 9.30, kdežto zpráva paní Irigoyen Perez proběhne eh, ve středu odpoledne. A, a to do půl páté a v půl páté bychom měli skončit a ne v půl šesté, jak se původně předpokládalo. A jinak, eh, dnes odpoledne eh, já musím udělat dvě věci. Jednak se setkat s britským ministrem, který se zabývá státními zakázkami a který nás eh, v této věci poprvé navštíví. A potom budu také muset zastupovat výbor na zasedání eh, řídící skupiny eh, pro transatlantický dialog, protože budeme mít transatlantickou hospodářskou radu příští týden. A já si myslím, že je důležité, aby náš výbor měl k těmto obchodním otázkám také nějaké slovo. Takže já budu muset předat slovo mé vážené předsedkyni vlastně dvěma našim Eh, váženým místopředsedkyním a rozhodně se eh, vrátím v půl páté, abych tady uvedl pana Barniera a potom myslím, že Bernadette eh, bude vést ty otázky pro pana komisaře. Takže to je plán na dnešní odpoledne a teď přejdeme k hlasování o zprávě pana Foxe, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže, aby on potom mohl jít obhájit na Ekon, kde se bude hlasovat zítra. Takže pane Foxy, chcete k tomu něco říci? Pane předsedo, já vím, že vy chcete postupovat rychle a držet se časového harmonogramu, takže bych jenom poděkoval stínovým zpravodajům. A jsem si jist, že pan Šváb vezme eh, náš názor v úvahu, až bude na ekonu. A to je v podstatě všechno. Děkuji. Dobře. Je tam pár věcí na hlasovacím seznamu, eh, kde došlo k nějakým diskuzím na poslední chvíli, takže tam dám jednotlivým kolegům k tomu vždy slovo, jinak kdyby někdo chtěl něco říci, tak se přihlašte. Myslím, že nemusíme hlasovat kartičkami. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1, pan Paxas. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 2, e, pan Buzoj. Kdo je pro, kdo je proti? Drželi se to také schváleno. Teď tady máme ústní pozměňovací návrh, pozměňovacím návrhu 3, pan Šváb, e, myslím, že učinil nějakou drobnou změnu v tom textu, který je tady e, napsán. Chcete to přečíst, pane předsedo? My jsme se snažili dohodnout, ale byl tam zřejmě problém eh, s tou formulací. Takže jsme to trochu pozměnili. Je to eh, pro vás přijatelné nebo ne? Ano. Takže kdo je pro? 13 pro, kdo je proti? Takže je zjevně schváleno. Dobře, schváleno. A teď je pozměňovací návrh 5, pan Paxas. Kdo je pro? Proti? Takže zjevně zamítnuto. 4, pan Kanfin. Kdo je pro? Kdo je proti? To je také zamítnuto. Sedm, pan Grech. Kde pro? A proti? Zevně schváleno. Teď kompromisní pozměňovací návrh 1. Pan Šváb a paní Kraca mají pocit, že jejich návrh není tím kompromisem pokryt. Chtějí ho tady ještě trochu pozměnit že ano. Tak já navrhuji, abychom hlasovali o tom kompromisním návrhu. Nejdřív tak, jak je tady prezentován. A potom se podíváme, jestli tam můžeme přidat ještě tu třináctku. Takže kompromisní návrh jedna, kde pro? Ne. Teď já se omlouvám, paní Gepardová, já jsem stínová, eh, nejsem stínová zpravodajka, ale já to neznám. Takže já k tomu se nemohu vyjádřit, když neznám to, ten dodatek. Takhle nemůžeme dál.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 respektive budeme hlasovat o tom kompromisu nejdřív. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to je zjevně schváleno. No a teď je otázka, respektive já navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu 13 navíc. Jestli ho budete chtít přijmout jako dodatek k tomu, nebo ne. To je pozměňovací návrh 13, tak jak byl zveřejněn a týká se to řetězce potravinových dodávek. Protože navrhovatelé mají pocit, že to není pokryto kompromisem. Paní Gerhardt. Mně je to velice líto, ale mi něco takového musí být oznámeno předem. My nemůžeme takhle jednoduše najednou mít ten hlasovací seznam a mít to tady všechno hotové, připravené a najednou se při samotném hlasování zavádějí nějaké změny. To si myslím, že bychom tady neměli s takovými postupy vůbec začínat. Proto já to celé z principu jako proces zamítám, protože to jde proti pravidlům, která jsme si sami stanovili, nezávisle na tom, zda ten pozměňovací návrh 13 stojí za to, abychom ho schválili nebo ne. Já tedy musím říci, já tady se nechci o tom bavit. Já rovněž tedy s tou paní Gepardovou v podstatě souhlasím. Nevím, zda tedy by to tak mělo být. Pokud to nebylo probráno se stínovými zpravodaji, tak zřejmě asi máte pravdu, že já bych neměl správně to vůbec připustit. Pokud se chcete s tím přihlásit později, tak můžete na plenárním zasedání s tím přijít. Jelikož se jedná pouze o názor, který bude předložen ekonu, tak asi má paní Gepardová pravdu. Já jsem totiž měl za to, že to bylo probráno ráno se stínovými zpravodaji, ale pokud při nejmenším jedna politická frakce o tom nic neví, tak rozhodně mm, asi bychom neměli jít v tomto takto dál a hlasovat. Určitě tam jeden prvek té třináctky je začleněn, takže tady zpravodaj byl tedy velice velkorysý. Ne, já už se o tom bavit dále nechci. Tak to jsem rozhodl s konečnou platností. Mimo mikrofon. Well, go on then. Yep. Dobrá, technická připomínka, takže co nám chcete mě poučit o předpisech nebo o obsahu. Já mám právo, aby se hlasovalo o mém pozměnění návrhu, e, s čím jsme přišli, pokud to není součástí toho kompromisu. Máme, my jsme obdrželi hlasovací seznam dnes v 11.30, 2 hodiny 45, jsme tam um, byli někde na letišti a já se omlouvám, že ten hlasovací seznam přišel pozdě, ale vy se nesmíte takto pak to vyčítat nám vám, že jsme to nedostali, že jste to tedy nedostali dříve, protože dříve prostě nebyl čas. Já jsem ten text obdržela v 15 hodin a snažila jsem se k lidem dovolat, ale tady už všichni byli v zasedacím sále a ten procedurální problém tady je, pane předsedo, ale ten nespočívá v tom, že my jsme s tím přišli pozdě, ale že ten hlasovací seznam přišel pozdě. Um, to, že ten náš dodatek není součástí kompromisu, to se tady týká eh, spravedlivého maloobchodního trhu v Evropě. To není kontroverzní záležitost, o tom se už hlasovalo. To je pouze eh, to, že já se obracím na kolege, aby zvážili, že z procedurálních důvodů se to nedalo takto prodebatovat, ale z hlediska samotné hmotné podstaty tam žádná kontroverse není, takže nevím, zda by se nedalo hlasovat o takzvaném novém odstavci 13, nezávisle na tom pozměňující návrhu, kdyby se tedy kolegové byli láskaví, na to podívat. Předseda, sekretariat mě říká opravdu, že hlasovací seznam byl k dispozici v pátek odpoledne. Zda tedy jste ho měli k dispozici nebo ne, to už je jiná věc, a já se podívám, zda tedy já budu ochoten tady nějaký kompromis v tomto uvidět a bude to záviset na ostatních eh, frakcích, zda budeme schopni v tom pokročit. Takže část té třináctky už je vlastně obsažena v tom kompromisu, takže to už bylo jakoby schváleno, v tom jsme se všichni shodli. A z toho, jak já vám rozumím, tak tam chcete ještě jednu věc začlenit, která tam přidána nebyla a vy byste to tam chtěla ještě navíc, takže se vlastně jedná ústní pozměňující návrh. Takže já bych si dovolil to tady přečíst a uvidím, zda nějaká frakce má něco proti tomu. Aha, paní Gepardová by proti tomu něco měla, takže v takovém případě já mám svázané ruce. Ne, mně nejde o obsah, jenom o postup. A totiž ten postup, ten není přípustný. Já stále častěji zjišťuji v nedávné době, že se stává, že u EPP se najednou objeví nějaký kompromisní pozměňovací návrh a najednou pak ještě potom se má o něčem hlasovat zvlášť, o něčem, o nějakém ústním pozměňovacím návrhu, o něčem se má hlasovat jinak a to prostě není spolehlivá práce. Na poslední minutu s takovými věcmi přicházet. Já to zamítám, odmítám. Máte přece ještě možnost to probrat na jiném výboru, na plenárním zasedání, přijít ještě dodatečně s pozměňovací návrhy, ale já opravdu se zdráhám přistoupit na to, že otevíráme kompromis, na kterém už jsme se pracně dohodli. A ještě znovu na toto téma otevírat debatu. Tak to prostě dále nelze pracovat. Dobrá, tak na tomto základě se obávám, že nebudu schopen nabídnout nic. A můžete to prostě předat panu Foxovi a uvidíte, jestli se to podaří prosadit na tomu výboru pro hospodářské a peněžní záležitosti. Ono totiž, vaši představitelé z EPP minulý týden se dohodli na tomto kompromisu ve čtvrtek. A je mi líto, že jste měli pocit, že jste neměli dost času, ale váš sekretariát se držel správného postupu. Dobrá, tak. Jdeme dál. 14. Paní Hepard, oddělené hlasování, tam EKR žádá oddělené hlasování, to vidíte. Takže první část, kdo je pro? EPP e hlasuje o tom? Stávkujete nám tady až do konce hlasování? Takže kdo je pro? Eh, první část, je proti? Eh, první část schválena. Druhá část, je pro? Proti? Rovněž schváleno. Přecházíme k 15. Eh, Paní Gepard, to je pro? Proti? to je dost eh, těsné, budeme si to muset přepočítat. Takže ještě jednou ti, kdo jsou pro. A nyní proti, hlasy proti. Takže eh, neprošlo, protože to byla remíza. 21. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Schválen. Přecházíme k a pozměňující návrh 24 pana Kamfy, kde pro? Proti? Zamítnout. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti? Rovněž schválen. Vymazání, eh, to je pan Salvini, čili číslo 25 D pro, proti, zamítnuto. 26 pana Busoj, kdo je pro? Tady si to musíme přepočítat, se zdá. Takže kdo je pro pozměňující návrh číslo 26? 11 pro, kdo je proti? Čili i zde je to ehm, remíza, stejný počet pro proti, takže toto odpadá. 27, kdo je pro? Proti? Schváleno. 29, kdo je pro? Proti? Rovněž schváleno. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnout. 31. Kdo je pro? To je vlastně dodatek, kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Schválen. 33 pana Kamfy, kdo je pro? Proti? Zamítnout. 35, kdo je pro? Proti. Rovněž zamítnout. 36, kdo je pro? Proti. Zamítnout. 37. Tady oddělené hlasování bylo eh, vyžádáno EKR. Eh, první část, eh, kdo je pro? Proti. Jasně schváleno. A druhá část, kdo je pro? tedy znovu máme zřejmě jedenáct hlasů. Kdo je proti? Tady znovu 11 11, takže vlastně to A 38 pana Kampfel, kdo je pro? Proti? to. Takže přecházíme ke konečnému hlasování o návrhu stanoviska. to je pro? Takže si to sečteme. Spíš si můžeme spočítat, kdo je proti. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže 21 pro, nikdo se nezdržel a jeden se, nikdo není proti a jeden se zdržel, tak vám blahopřeji a e, mnoho štěstí při tom, jak budete hájit tuto verzi na zasedání Ekono. Děkuji. Samozřejmě akceptujeme vaše rozhodnutí, blahopřejeme panu kolegovi Foxovi. Jen bych vás rád informoval, že eh, zítra ehm, socialisté eh, rovněž bude eh, žádat ústní hlasování a pouze to projde, pokud se proti tomu nikdo nepostaví odmítaví. Samozřejmě, že se cítíme nuceni, paní Gebhardová, k tomu, abychom, co by sociální demokraté museli to zamítnout, i když obsahově s tím souhlasíme. Takže eh, to, co dnes bylo správně, může zítra být nesprávně, ale myslím si, že do budoucna bychom měli spíše dávat pozor na obsah a nikoli pouze na tyto formality. Já nechci tady narušovat harmonické soužití v rámci výboru, takže doufám, že si to nějak vyřešíte. Evelyn? Jak už jsem říkala, zítra budou ústní pozměňující návrhy a ne na, ze strany naší frakce, ale jak už jsem řekla, vy ale o tom víte. Vy jste o tom byli informováni ovšem o všech těchto návrzích. Tady spíš mně jde o to, že uprostřed hlasování z ničeho nic najednou přijde stínový zpravodaj a prohlásí, že je nějaký pozměňující návrh, o němž my nevíme nic. A to bych řekla, že je přece jenom rozdíl. Předseda. Dobrá, doufám, že přece jen vezme vrch naše eh, slušné zacházení a dobrá, eh, dobrá praxe a doufám, že budete všichni nějakým způsobem se účastnit toho hlasování. Nyní kolegyně eh, si přesedne a já se s vámi sejdu později. Okay, good afternoon. We now move on. Um... Dobré odpoledne. Teď přejdeme dál. Smlouvy o úvěru na bydlení. Nadám slovo zpravodaji panu Lechnerovi, prosím. Ja, vielen Dank, Frau. Äh, ano, děkuji, paní předsedající. Děkuji moje zpráva dostala 197 pozměňovacích návrhů. Rovněž v nedávné době jsme měli takovou krátkou rozpravu se stíny, a, eh, ale dostali jsme se jenom do, na polovinu. Takže jenom pár připomínek na úvod. Já vlastně jsem proti rozšíření toho rámce, který předložila komise. Spíš bych byl proto, aby se vše nějakým způsobem zpřísnilo, uspořádalo. Mnozí jiní kolegové rovněž hovoří spíš o tom, že by se mělo u toho návrhu komise udělat malý krůček zpět a spíš to tak nějak podpořit to málo, co máme. Já jsem rád, že slyším takové ohlasy a já jsem už ve své zprávě se snažil jít tou zlatou střední cestou, abych předložil zprávu, eh, která pak eh, bude prosaditelná. Ale nyní je tomu tak, že celá řada kolegů Eh, ten, s tím návrhem pracovala tak, že se to snaží rozšířit. A to zásadním způsobem. Takže například eh, v Ekonu, pan kolega Peseto, mnoho těch návrhů obsahově je něčím, s čímž já můžu z principu souhlasit názorově, ale bohužel si myslím, že jako legislativní norma to nemá budoucnost. Bohužel tady jsou lidé, kteří uvažují, kde já mám pochybnosti. Jsme schopni dohlédnout na celou Evropu v té oblasti? Ano, pokud se na to díváte z pohledu nějakého státu, anebo někdo je odborník na nějakou problematiku a najednou si myslí, že by to tady chtěl v té bílé knize, aby to bylo takovým impulzem. Tak to je samozřejmě určitá specifická pozice, ale já bohužel necítím se ve stavu na to, abychom my, aniž bychom si nechali vypracovat podrobné studie, což udělá komise, abychom byli schopni to pak nějak prosazovat, protože nám se může zdát, že to pro určitou zemi platí, tak v jiné zemi to ale je na nic. Tady vám dám Příklad, například 205, to je pozměňovací návrh 9a, kde tam bude zákaz Zákaz propojení. Ono se to zdá nosný nápad, ale já vám mohu říct, že například v Německu existuje obchodní model, kde kdo má více než 10 miliard euro eh, v těch stavebních eh, hm, spořitelnách, tak by měl nabízet úvěr například eh, v propojení se spořitelnou. Takže to se zdá, že je v zájmu spotřebitele právě toho malého člověka, aby se cítil bezpečněji. Takže ti by okamžitě spadali uh, pod ten zákaz toho propojování. A zdá se, že tady je více takových návrhů, kde já vlastně nevím, zda se ubíráme správnou cestou, zda si tady spíše nehážeme klády pod nohy a zda tady bychom spíše v případě nejistot neměli souhlasit s, komisí, která si to přece rozpracovala. Je tam mnoho pozměňovacích návrhů, které byly dobře promyšleny, ale je to něco, co se dá uplatnit celoevropsky, anebo by se toho spíš měly zhostit určité členské státy a pak se ostatní mohou z jejich zkušeností poučit. A některé pozměňovací návrhy se mi nelíbí proto, že sice sami o sobě tedy nemají v sobě nic nesprávného, ale do té konzistentní koncepce zákonodárné prostě um, nezapadají. Já v samém úvodu sám říkám, že bychom se měli vyhýbat všemu, co spadali do stejné věcné podstaty, se odchyluje od e, dané směrnice. Já nemohu přece tady nějakým způsobem lidem předkládat e, situaci, kde jsou například dvě právní normy, které se týkají stejné skutečnosti tak potom musíte uvažovat, jakým způsobem pak s tím má nakládat ten zákonodárce v daném členské státě, aby se mu tedy neskomplikovala situace. Já samozřejmě vím, že hypotéční úvěr eh, není totež jako spotřebitelský úvěr, ale přesto si myslím, že bychom se měli od těch formulací odchylovat pouze, je-li to nezbytně nutné, anebo je-li situace a okolnosti absolutně jiná. Při schválování jsem viděl, že mnozí eh, kolegové jsou proti vyškrtnutí vše, mnohých aktů v eh, přenesené pravomoci nejdříve ekon. Tady bych řekl takhle zkratkovitě, že směrnice by se neměla nahlížet pouze z pohledu ochrany spotřebitelů, ale rovněž z pohledu finanční stability ke které bychom chtěli přispět. A Ekon částečně vychází právě z toho, a tam ještě budeme muset eh, se o tom dále bavit, že vlastně celá kompetenční sféra by měla být eh, předmětem toho návrhu. Pak eh, oblast působnosti. Tady pan kolega Fox a paní kolegyně Karola Unda přišli s vymezením a tady s tím částečně bych mohl souhlasit, ale na druhé straně mě to zachází příliš daleko. Podle eh, návrhu pana kolegy Foxe by tomu pak bylo tak, že pouze by pod to spadaly eh, pouze samo samovyužitelné úvěry. Takže jenom tento poměrně vzácný malý typ úvěru. A pak e, něco, ta hranice dvou milionů. To je opravdu široká oblast působnosti a přitom v různých státech členských je finanční situace různá. Já, e, když hovoříme tedy o e, pojmu určitých nemovitostí, obytných nemovitostí. Tady jsou různé návrhy na jiné, jinou definici. Ale my chceme, aby se jednalo o jakýkoliv úvěr, který si bere soukromá osoba, třeba i na obchodní prostory a nikoli pouze na obytné prostory, ale tady jsme ještě neskončili o tom hovořit, tady to ještě nedobědno. Ano, já chápu, že to někdo chce trochu omezit protože například, když máme pět nejlépe eh, vydělávajících investičních bankéřů a pak si chtějí postavit nějakou obrovskou nemovitost a tu by chtějí dále pronajímat a spadnou pod tu směrnici, tak to by nemuselo být smyslné, protože tam by naopak to mohlo eh, tu eh, finanční stabilitu spíše podpořit něco, kdyby to staval, spadalo pod směrnici o vlastním kapitálu. Pak ještě kolega Fox říká, aby ke každému aspektu obecně se počítalo s tím, že by se jednalo o minimální harmonizaci. Ale já navrhuji ve své zprávě, že například u toho ESIS a u těch eh, vysvětlivek se to otevřelo. To bylo z pohledu komise, eh, ale jako nikoli eh, taxativní, že by tam ještě měly zůstat dva či tři body, totiž efektivní roční úvěr, reklama a to třetí, na to si ani nespomenu. Ale z toho textu mně se nezdá, že by jste pouze to mělo vymykat té minimální harmonizaci. Já si myslím, že by to nebylo důsledné. Nové definice tady někdo zavází, eh, zavádí. A i tady si myslím, že bychom se měli držet té směrnice o spotřebitelském úvěru. Například definice um, obchodníka nemovitostmi. Já jsem osobně proti, os- stejně jako někteří jiní kolegové, že by se u každého hypotečního úvěru muselo nezávisle hodnotit tu nemovitost. To si myslím, že zbytečně prodražuje ty hypotéky a že prostě existují i případy, kdy to prostě není nutné. V některých jiných to nutné je, No ale to by se mělo hodnotit přiměřeně eh, tržní soutěži a situaci, ale abychom my celoevropsky předepisovali všem, aby si u každé hypotéky musel nechat nezávislé um, ocenit například tu nemovitost, tak to by byla dodatečná překážka, já nevím že by se někomu něco předepisovalo takového. To by samozřejmě zdražilo věry obecně a vůbec to takto nejde i tak. To by se muselo krok po krůčku nějakým způsobem k tomu dospět a není to nutně v zájmu spotřebitele. Protože je to drahé i u těch úřadů. Tady já jsem vlastně proti tomu, aby ještě se to týkalo více úřadů, nebo se, že by se mělo zakládat více úřadů. My už v Evropě těch úřadů máme přehršle. Pak eh, v článku 5 v zájmu spotřebitele. To tady nemůžu říct, že by bylo v zájmu spotřebitele. Totiž, když se jedná o činnost těch eh, úvěrových institucí, že by tam mělo být profesní a korektní, ale tam najednou říká, že by měl jednat v nejlepším zájmu spotřebitele. No a to, ale to by znamenalo, že už by nebyli představiteli té finanční instituce, že by najednou přešli na, na stranu spotřebitele. To přece nejde. Pak ještě eh, kolega tady u toho jednoho článku říká, že by se měl celý vyškrtnout. Já bych eh, souhlasil s některými uh, u té reklamy. S určitými úpravami, aby to nebylo tedy přetíženo. uh, pak ještě ten další článek, například právo na odstoupení. Eh, tam jsou různé nápady, eh, jak má možnost ten spotřebitel si to rozmyslet, odstoupit od smlouvy, případně dostat zpátky zálohu, zda by se to dalo nějak shrnout do nějakého kompromisu to, jak si to ještě promyslíme. E, pak zákaz e, té propojenosti, k tomu už jsem se vlastně vyjádřil. Pak efektivní roční úrok, tady si myslím, že bychom se měli držet i z důvodu um, konzistentnosti, že by tak mělo zůstat. Pak ještě um, vyhodnocení úvěrové důvěryhodnosti, to je článek 14, to je i v návaznosti na směrnici o Eh, spotřebitelském úvodu by tak mělo zůstat. Důležitý bod je, že v článku 14 a komise řekla, že je to pro ně důležité, tam, když do, dopadne záporně, že se nesmí ten úvěr eh, dát. Eh, to by znamenalo, že není věcně správné, protože to by vedlo k tomu, když já se dokážu představit, že bych byl ten odborník na úvěry a o pět let později se pak zjistí, že ten úvěr neměl být vůbec udělen, protože totiž i ta úvěrová důvěryhodnost je problematická, platí ještě, takže v případě pochyby by ten úvěr nebyl vůbec nikomu dán. Takže buď by se to úplně vyškrtlo, to je návrh některých kolegů, anebo se to pojme jinak, tak jak jsem řekl já, případně ještě to trochu jinak že to má pouze výhledově právní platnost, že tedy tomu by mělo být eh, bráno v úvahu, ale nemělo by to mít platnost občanskoprávní, která by znemožnila eh, tomuto subjektu vůbec úvěr obdržet. A ještě důležitá věc, to je článek 18, tady mnozí kolegové i, přes, i já jsme přišli s různými eh, takovými opravnými nápady a musím poukázat na to, že každý členský stát opravdu čili úplně jiné situace. Například v Německu přes 80% všech hypotečních úvěrů se e, podepisuje na pevnou úrokovou sazbu, což znamená úplně jinak. A rovněž i e, pojištění proti výkonu rozhodnutí, tedy proti vyvlastnění, to je tam už uspořádáno, takže tady bych se bránil před nějakým dal, dalším zužováním. Ale tady je i opačný návrh, a to si ještě necháme projít hlavou, jak to vypadá naopak. Tam, kde, když někdo splatí ten úvěr předčasně, že to by mělo být pro banku určitou výhodou, protože mezi tím úroky stouply, tedy zda by se nemohlo počítat s takovým pozitivním oceněním, finančním oceněním pro spotřebitele. Pokud ale není škodný, tak samozřejmě se o to nemůže ucházet, o to odškodnění. Ale pokud například banka na tom úvěrově získá, to si ještě můžeme projít hlavou nechat, ale to vlastní sebehodnocení to bych eh, neschválil. Pak ještě další věc. Kolegové nejen v našem výboru, ale obecně se zabývají eh, tím, že například nemusí to být šest let, jako u té směrnice o spotřebitelském úvěru. Ale pokud se chceme držet zcela rámce komise, anebo možná ještě trochu méně v tom pojmout, a zkrátit vše na pět let, tak bych si dokázal představit, že to vše nakonec dopadne dobře. Ale považuji za vyloučené, že u těch témat, se kterými eh, se um, nějakým způsobem potýkáme i my, i v ekonu, že to vše doběhne do konce roku. Stínoví zpravodajové byli zcela jednoznačně toho názoru, že 5. Eh, prosince by se o tom hlasovat nemělo, že opravdu tady si musíme dát trochu víc času si to promyslet a nevím, proč ekon teda neustále na to tlačí, aby to šlo eh, co nejrychleji. To opravdu vůbec nechápu. U takové problematiky, to přece si musí eh, parlament eh, trochu dát čas, aby si mm, prvním čtením prošel a rovněž ani ve výboru bych orodoval za to, abychom nehlasovali. Tak to by bylo z mé strany všechno, pane předsedo. Děkuji. Já, vielen Dank. Um, I have to warn... Děkuji. Ale musím vás upozornit, že se musíme skutečně držet eh, našeho časového harmonogramu, abychom eh, skončili, až eh, přijde pan Barnier, protože on má také velmi těsný časový harmonogram. Teď tedy dáme eh, možnost vyjádřit se stínovým zpravodajům. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Lechnerovi za jeho e, stanovisko, protože tady jde o nesmírně citlivé téma. Vzdor jeho detailní prezentaci jsem trochu zklamán jeho návrhem. Uvědomuju si, že musíme zůstat v poli pravomoci našeho výboru a že ne, nesmíme e, zasahovat do pravomocí ekonu, ale Neměli bychom se spokojit s tím, že bychom připojili tuto směrnici eh, k úvěru, eh, spotřebitelskému úvěru, nevím co spotřebitelskému úvěru, což vlastně navrhujete. Když se podíváme na návrh směrnice, která by se týkala přímo eh, úvěru na bydlení. Je to proto, že nemůžeme tento úvěr propojit se spotřebitelským úvěrem a to ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, trvání úvěru, spotřebitelského úvěru je důležité. Omlouvám se. Zatímco spotřebitelský úvěr je relativně krátký, potom úvěr na bydlení zavazuje spotřebitele na 15, 20, 25 let života. Za druhé, systemické riziko, které je spojeno s úvěrem na bydlení, eh, Víme dobře, že ta krize Supremes byla eh, bolestivým příkladem je specifická záležitost. Čili v mé skupině se domníváme, že úvěr na bydlení by měl být, by měl mít specifická pravidla, aby spotřebitel byl lépe chráněn proti zneužívání a aby, mu, aby nedocházelo k neplacení a přitom ti nej, nejskromnější uživatelé by měli mít právo mít přístup k úvěru. Návrh stanoviska je velice skromné a musíme se podívat na praktiky, které bychom měli ukončit, protože jde o zneužívání těch, kdo poskytují úvěr, eh, vůči těm, komu poskytují úvěry a které, kteří jsou vlastně jakýmsi jeho, jakousi jeho obětí náklady, kompenzační náklady jsou tak vysoké, že finančně tady není vůbec zájem spotřebitele, aby se do toho pouštěl. A když eh, někdo poskytuje úvěr na bydlení spotřebiteli, nesmí tento člověk poskytovat eh, výhodnější eh, úvěr. Spotřebitel by měl být vždy svobodný, aby se obrátil na organizaci, kterou potřebuje která mu vyhovuje. To jsou příklady konkrétních pravidel, které bych si přál, aby se objevily v textu směrnice, což by umožnilo vyvážit vztah mezi eh, spotřebitelem a tím, kdo poskytuje úvěr, věřitelem. <laughs> Pane Kreuzmane, chcete si vzít slovo za pana Busutila? Jo, já to řeknu právě velice stručně, protože vím, že čas pokročil. Mnohé z toho, s čím přišel pan kolega Lechner, to v podstatě můžeme s tím souhlasit a poté, co ta zpráva i tak by měla být trochu odložena, podsunut, tedy to hlasování by mělo být spouštěno, tak my zkusíme eh, propracovat veškeré kompromisy s panem kolegou Lechnerem, tak aby to dopadlo dobře. Okay, thank you. Madame Rühle, Děkuji, paní Rühle. Moment, jetzt vielen Dank. Ich... Děkuji. Já rovněž bych ráda poděkovala novým zpravodajům. Já podporuji tento návrh, že totiž bychom se měli pokusit nehlasovat už 5. prosince, rovněž z pohledu množství pozměňovacích návrhů a e, všech těchto nejasností spíše stojí za to e, zamyslet se nad možnými kompromisy a e, rovněž vzít si pod lupu určité pasáže. Já sama od samého začátku skepticky nahlížím na směrnici jako takovou z pohledu těch turbulencí financí eh, v hypo, na hypotečních trzích některých členských států, ne v celé Evropě, mně připadá výsloveně problematické, tak toto nějak normativně, eh, a my už jsme to řekli i v našem prohlášení v Zelené knize, totiž ty rozdíly mezi členskými státy jsou natolik obrovské, i ta kultura, přístup k hypotékám, zacházení s hypotéčními úvěry jsou natolik rozdílné, že vlastně nemá smysl to celoevropsky eh, přes příliš upravovat. Já rovněž se spíše přikláním k minimální harmonizaci, k vyškrtnutí těch aktů přenesené pravomoci a těch přeshraničních hypoték. Zatím je natolik málo, že z mého pohledu opravdu není nutné to právně upravovat nějakým zásadním způsobem na eh, komunitární úrovni. Eh, měli bychom se omezit na ty základní rysy ochrany spotřebitelů a zatím by to mělo stačit. Za pět let možná by stálo za to učinit eh, další krok v té věci, ale eh, zatím by to mělo stačit. U některých návrhů opravdu bychom museli mít dopadovou studii, s tím rovněž souhlasím, protože nemáme přehled o tom, jak by to či ono pak mohlo mít dopad na eh, situaci v daném členském státu. A takhle naslepo to upravovat nemůžeme. Thank you. And Mr. Fox. Děkuji a teď pan Fox. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji panu Lechnerovi za jeho práci na tomto tématu a také eh, na tom, co říkal minulý týden na našem setkání. A souhlasím s tím, eh, že eh, na hypotečním trhu je třeba nějaká minimální harmonizace. Já jsem proto, aby byly vyškrtnuty ty delegované akty. A pan Lechner ví dobře, jaké jsou mé názory, co se týká eh, toho, že bychom odtud měli vyškrtnout eh, ty hypotéky, eh, které jsou komerční, které se týkají nemovitostí, které někdo koupí a potom je pronajímá. Jsou to komerční hypotéky a proto si myslím, že není vhodné, aby spadaly do rozsahu působnosti této směrnice. A další věc, kterou bych rád řekl, je ten ESIS, to znamená informační tabulka, evropská standardizovaná informační tabulka. Mnoho zemí, eh, včetně eh, Velké Británie, už má takovéto standardizované tabulky. Spotřebitelé jsou tam nějak chráněni. Takže přejít na standardní Evropský formulář našim spotřebitelům nikterak neprospěje a jenom to navýší náklady a já bych se chtěla zeptat kolegům, komu tohle vlastně prospěje. Má to prospět komisi? Aby tato mohla říct, standardizovali jsme další formulář? Protože britským spotřebitelům to rozhodně neprospěje. A rozhodně to neprospěje ani britským finančním institucím. A obávám se, že úplně stejná situace se opakuje i v dalších členských státech, takže mít takovýto ESIS, dobře, proč ne? Ale členské státy budou moci používat toto a nebo eh, svůj vlastní formulář, protože nám přece jde hlavně o to, abychom chránili spotřebitele. Nechceme standardizovat jen, aby někdo v komisi si očkrtnul další práci a byl spokojený. Já souhlasím s panem Lechnerem, že není nutné hlasovat už 5. prosince. Nevím, proč to e-kontakt tlačí dopředu. Myslím, že pane Lechnere eh, s vámi naprosto souhlasí i všichni stínoví zpravodajové. Děkuji. Okay, then any other speak. Dobře, další řečnice. Chce si někdo vzít slovo? Ne? Tak v tom případě dám slovo zástupcům komise. Respektive paní Jennifer Robertson. Dobrý den, děkuji za slovo a budu se snažit mluvit stručně, protože si myslím, že náš komisař přijde a promluví už za chvilku. Takže jen pár věcí, já se budu snažit neopakovat, co říkal pan Filip Heli, když posledně eh, mluvil tady na výboru, myslím, že velmi jasně vysvětlil, proč si my myslíme, že je důležité aby eh, se to v některých oblastech ubíralo stejný, stejnou cestou jako ty spotřebitelské úvěry a v jiných oblastech zase jinudy. Možná pár věcí. Eh, že bychom navázali eh, otázku hypotečních úvěrů a finanční, finančních produktů. Myslíme si, že bychom mohli toto zvážit, ale museli bychom se pořádně podívat na to znění a umožnit tam případné výjimky pro některé produkty v některých oblastech. Ještě se budeme muset podívat na to konečné znění, na kterém se parlament dohodne. A co se potom týká harmonizace, my si myslíme, že jsme předložili velmi vyvážený a zacílený návrh. V některých oblastech je tam maximální harmonizace, třeba EPRC, tam se snažíme držet pokud možno těch existujících definic. Ovšem, jde tam také o harmonizaci principů, což ponechává členským státům docela značnou flexibilitu při implementaci. Takže si myslíme, že z tohoto hlediska je náš návrh docela odpovídající. Takže to jsou, myslím, hlavní dva body. A myslím, že pan Fox by chtěl, abych se vyjádřila k ESISu. Tak co se týká tohoto formuláře ESIS? My si myslíme, že formát by měl být skutečně maximální harmonizace. A ta druhá část, to jsou ty pokyny pro vyplnění a implementaci v podstatě eh, poskytují také dostatečný manévrovací prostor. dáme provést nezávislé hodnocení dopadů, které zanalizovalo výhody pro všechny členské státy a mohu to s vámi probrat, můžu vám klidně ukázat i ty výsledky. Ten výsledek byl, že z toho budou velké přínosy pro všechny evropské spotřebitele. Dobře, děkuji. Tak eh, rozhodněte sami, jestli si komise tady chce odškrtnout další úkol nebo ne. A teď ještě pan Lechner, chcete to uzavřít? Ano, je pouze kratičkých eh, připomněk na závěr. Samozřejmě máte stoprocentní pravdu, když hovoříte o té době průběhu, ale když z toho vyvodíme závěry, tak ono to není pak nutné celokomunitárně vše sjednocovat do posledního puntíku. Já jsem si tady poznamenal, například k tomu pojištění. S tím by se dalo za určitých podmínek souhlasit. Ono existují úvěry, které se mohou poskytnout pouze pokud tam bude pojištění, ale tam máte pravdu, že pokud se chce spotřebitel rozhodnout k jinému, pro jiného pojištitele, že se tam pak ale někdy musí nově propočítat úvěrová sazba, ale to se tam dá zabudovat. Děkuji velice kolegům za veškeré přispění. Samozřejmě ještě jednou si můžeme nechat projít hlavou i eh, k tomu, co řekl pan Fox k tomu ESISu, jak to tam tedy nějakým způsobem budeme ctít a jinak eh, vyškrtnutí těch aktů přenesené pravomoci. To neznamená nedůvěru vůči komisi. Já samozřejmě velice si cením jak odborných pravomocí komise i věcných znalostí, ale eh, sám zákonodárce si myslím, by neměl se zkoušet, jakoby um, vymlouvat u tak závažných záležitostí. Takže to nejde o nedůvěru komisi. Um, naopak někdy mi připadá, že um, komisi jsem schopen důvěřovat více než samotnému parlamentu. Ale tady nemůže komise si všechno ustát sama, musí dát i veřejnosti určitou míru důvěry. Takže děkuji velice. Zatím tady nemám v hlavě celý eh, časový průběh ani eh, přehled zasedání IMKA, jak by to mohlo být, ale možná byste mohli ještě uspořádat jedno, jednou schůzi e, se stínovými zpravodají a pak se můžeme dohodnout na dalším datu. contraire lettre, Madame, à Madame Bowles. Excusez-nous, on a un petit problème technique. Omlouvám se, máme tady technický problém. Já jsem neměla překlad. Je tady problém s hlasováním 5. prosince, protože to je velice krátká lhuta až na to, že výbor Ekon bude hlasovat 19. a 20. prosince nebo 20. Takže je to všechno velmi natěsnáno, protože stínový zpravodaje požádali o lhůtu, tak navrhuji, abychom poslali dopis paní Bol, která je předsedkyně výboru Ekon, zda může posunout eh, své hlasování na začátek ledna, vyhovovalo by vám to, a my bychom mohli hlasovat trochu později. Insofern nicht nur mir, nicht nur mir, sondern ještě dodám, že to nevyhovuje jenom mě, ale všem kolegům. Totiž já klidně na všechno přistoupím, ale prostě nějak mi nepálí, v čem by měl spočívat smysl toho, když se podíváte, kolik máme pozměňovacích návrhů, že by se přidalo hlasovat? Pane Dechter, já konstatuju a všichni mohou konstatovat, že u některých záležitostí potřebujeme čas. Eh, zkoušíme postupovat velice rychle a u některých věcí, které vyžadují velice urgentní rozhodnutí, tak je pořád nemáme. Tak se pokusíme udělat, co se po nás eh, požaduje a doufejme, že to dobře dopadne. Totiž mně by to vůbec eh, nevadilo. Prostě hlasovat dá si tam plusky, minusky, ale co z toho pak vyplyne, k čemu to budete jiná věc?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 Vážení kolegové, jsme velice rádi, že mezi námi můžeme uvítat našeho pana komisaře, pana Michela Barniera, který pohovoří o něčem zásadním a důležitém pro nás. On předloží svůj program a harmonogram v roce 2012 a především také bude eh, hovořit o všech textech, které budou zásadní nejenom pro vnitřní trh, ale pro všechny evropské občany, tedy všechny zákonné normy. Má slovo asi na 20 minut. Pane komisaři, prosím. Děkuji, paní předsedající. Všechny vás zdravím, jsem velice rád, že jsem opět mezi vámi a že mohu pohovořit eh, o té tabulce, kterou máte v rukou, což je náš legislativní program a co to znamená z politického hlediska. Protože mám tu čest eh, a to štěstí, že se mohu obracet na politiky. Vy jste, vy, členové parlamentu, jste politici a E, na těch textech pracujete, buď to jako spravodajové, nebo navrhovatelé, nebo stínoví spravodajové, nebo koordinátoři v té perspektivě e, politické situace, v níž se nacházíme. Nechci se vracet k té vážné krizi, kterou zažíváme všichni, Slovo krize by mělo být použito v plurálu, protože v současné době čelíme mnoha krizím finanční, suverénní zadlužení, eh, ekonomický, eh, ekonomické potíže, které jsou zcela závažné, globálnější krize, což je krize důvěry, která se eh, k tomu připojila a tu pociťuje většina spoluobčanů. A v tomto kontextu je tady jedna nutnost pro ty, kdo vedou Evropu, aby udělali to, co řekli, že chtějí udělat a mají udělat. Především jde o rozhodnutí, které jsme učili 26.10. v Radě, abychom čelili e, zadluženosti a finanční krizi a také jsme řekli, co uděláme pro růst. Protože spoluobčané od nás očekávají, že uděláme vše, co je v našich možnostech, z hlediska veřejných eh, orgánů, abychom usnadnili návrat k růstu a zaměstnanosti. A právě proto Paní předsedkyně, bych znovu chtěl poděkovat vašemu výboru, který velmi dobře znám a mnoho mnohým z vás za zaangažovanost eh, i vašeho předsedy, co jste udělali, protože to je opravdu dobrý nástroj pro růst. Není to celý evropský projekt, je to pouze konstatování, které jsme učinili, počínaje zprávou Louis Kreše a také Maria Montyho, že velký evropský trh, náš společný ekonomický a sociální prostor, kdyby fungoval lépe, by mohl všechny strategie, soukromé strategie podniků učinit účinnější a také veškeré strategie spotřebitelů a orgánů místní zprávy, regionů nebo států Evropy. Pakliže, kdyby tedy základna fungovala lépe, kdyby ta platforma fungovala lépe, pak bychom byli všichni eh, efektivnější a my jsme všichni zaangažováni do toho single market a chtěl bych poděkovat všem členům vašeho výboru za podporu, protože Těch 12 prioritních návrhů jsme identifikovali a, naše, a ta, my jsme se zavázali, že budeme všechny předkládat jako návrhy do konce tohoto roku až na jeden, který vyžaduje více času správního hlediska a Deli Cruz, moje přítelkyně a kolegyně, to má předložit elektronickému podpisu, což vyžaduje ještě daleko více času. Než odpovím vaše dotazy a než budu naslouchat já vám, rád bych se zaměřil na tři priority, ale vzhledem k tomu, že jde o single market target, rádi bychom eh, tady předložili těch 12 návrhů jako eh, Evropský, eh, Evropská rada požádala, abychom je mohli proskoumat a schválit co nejrychleji a celá seriózně radou ministrů a Evropským parlamentem. Paní předsedající, možná, že vás požádám, abych za několik týdnů se opět ocitl mezi vámi, počátkem příštího roku řekněme, abych zahájil druhou etapu Single Market target a identifikoval druhou sérii 12 návrhů, každou, každý zvlášť, abychom je mohli zrealizovat ve stejném duchu co nejrychleji, eh, než na, na začne rok 2012. Spolupracuji se svými spolupracovníky a dalšími eh, komisaři na té druhé fázi Single Market Target a, jsem, a budu velice rád, když budu slyšet vaše názory, vaše návrhy. V tomto úvodu bych se rád zaměřil na tři témata. Eh, ekonomika služeb, ekonomie služeb, elektronické obchodování a veřejné zakázky. Nejprve ekonomie služeb. Naším cílem je vybudovat voluntaristickou a inteligentní politiku služeb. Samozřejmě já si dávám pozor trošku na ideologické výzvy, které říkají ještě než eh, bude směrnice o službách eh, aplikována, že je nutné ještě rozšiřovat, že deregulaci musíme eh, stále rozšiřovat. Já nezapomínám, Eh, na diskuzi o první směrnici služby. Vím, že vás bylo mnoho, Gebhardt eh, a ostatní, vy jste o tom opravdu diskutovali, na to nezapomínám a vy musíte požádat eh, komisaře, kterým jsem, který tady stojí před vámi, aby tato směrnice byla aplikována v celém svém potenciálu. Tak daleko nejsme. Takže já věnuji svou energii tomu, aby se plně tato směrnice aplikovala a chci se ujistit, že tady bude vždy jedno okénko v každém členském státě eh, a ve všech regionech a všechny nástroje této směrnice budou plně realizovány. A toto odhodlání platí i pro třetí směrnici poštovní a jejíž transpozici efektivní a korektní bych chtěl zajistit a také její realizaci a také Eh, musím dodat, eh, tím, že zohledníme i uživatele, protože jsme tady vytvořili skupinu uživatelů pro tuto směrnici, poštovní směrnici a budu sám předsedat za několik dnů nebo eh, prvnímu setkání této skupiny uživatelů pošt. A druhá stránka této politiky ekonomie služeb, eh, vzájemné vyhodnocování této směrnice, testy výkonnosti a ověřování této eh, směrnice, aby nez, nezasahovala do dalších eh, směrnic, jako je elektronický obchod a další na to máme docela eh, ambiciozní strategii pro ten proces vzájemného vyhodnocování a obracím se na úředníky všech členských států, s nimiž se osobně stýkám už rok a půl, brzy tedy skončím, pojedu ještě na Maltu a pak do Lotyšska, abych ukončil to kolečko po všech státech, abych se setkal se všemi úředníky, kteří jsou pověřeni směrnicí služby. Pokud je o třetí složku ekonomiky služeb, e, e, profesionální kvalifikace. O tom jsme minulý týden hovořili dlouze na plenárce a domnívám se, že tento text, který jsme zmodernizovali, by měl přispět k zlepšení konkurenceschopnosti v Evropě, hospodářské soutěže v Evropě a také zajistit větší mobilitu v mnoha profesích. Já jsem vám řekl, v jakém Eh, jaký duch chceme aplikovat, nějaké odhodlání, abychom využili všech aspektů této směrnice pro automatické uznání této směrnice a udělám to velice jasně eh, tak, že se eh, s členskými státy podívám zblízka na nařízení, která vždy neodpovídají Eh, té či oné profesi, abych uvolnil potenciál jednotlivých profesí. A čtvrtý bod, který bych rád zmínil na téma eh, ekonomie služeb. Zmínil se o tom předseda Baroso, když zahajoval diskuzi mezi námi, ale vím, že mnozí z vás jsou eh, velice tím, že, že mnohé z vás to velice zajímá, ekonomie služeb a průmysl. Vyslechli jsme v Evropské radě přednášku o růstu, kde se ukazuje mechanické propojení mezi průmyslovou základnou, pakliže ještě existuje, a ekonomií služeb, která je spojena se službami. Tady hovoříme o e, použití ekonomii služeb a průmyslem, který je, s tím pro, který je popojen se, se službami. E, není trvale udržitelná politika služeb, když nebudeme zachovávat, a nebo když nevytvoříme průmysl, rukodělný průmysl, abychom zachovali zaměstnanost v Evropě. Já si nemyslím, že Evropa by neměla být pouze zemí pro výměnu, obchodování a dovoz e, zboží odinut. Myslím si, že bychom měli mít ambici na opravdovou průmyslovou politiku. Pan Tajany, e, můj kolega, identifikoval to, čemu říkáme Eh, technologie budoucnosti, především v oblasti energetiky. Když nebudeme provádět voluntaristickou politiku eh, v Evropě eh, z hlediska inovací, výzkumu, budeme jenom spotřebiteli čínských či amerických produktů, komorit. Když hovoříme o ekonomii služeb, nemůžeme, to nepropojit, nemůžeme nepropojit služby, které jsou spojeny s průmyslem, a existenci či neexistenci tohoto průmyslu jako takového. V případě v této, této ekonomie služeb bych rád předložil podle tedy zprávy paní Koramzabil, sdělení týkající se e, nekalých praktik, obchodních praktik a e, udělali jsme, sebrali jsme docela užitečné informace o jednotlivých systémech na národní úrovni, vnitrostátní úrovni, které bojují proti nekalým praktikám a o prostředcích, jak proti tomu bojovat. A já se domnívám, že členské státy budou moci předložit konkrétní návrhy v roce 2012 na toto téma. Poslední bod mezi jinými je komunikace. O tom jsme jednali také na plenárním zasedání, jsou to online hry a jsem velice rád, že zpráva pana Krojcmana je e, ve stejném duchu a chci hovořit o akčním plánu který by měl podpořit ochranu eh, nezletilých, eh, pokud jde o sporty a boj proti. Eh, musíme mít opravdu silnou ochranu na těchto trzích a jsem přesvědčen, že musíme jít ještě dále po té prvé zprávě o tom, po tom prvním akčním plánu, který budeme předkládat v červnu, opatření, která by měla upravit právně upravit celou záležitost a říkám to před Evropským parlamentem, budeme postupovat eh, po etapách, ale tady potřebujeme opět spoustu odhodlání a tak bych chtěl mm, tyto informace sdělit jak parlamentu, tak Evropské komisi. Druhá kapitola, kterou bych chtěl zmínit eh, telegraficky, je elektronický obchod. Vím, že váš výbor se věnuje mm, službám spotřebitelům a zlepšení přeshraničního obchodu což je velice důležité v roce 2011 Ani ne 9 evropských občanů Eh, se obrací na obchodníky na druhé straně hranice. Je to obrovské, obrovský trh, obrovský potenciál a chci předložit sdělení na toto téma. A i tady se budu inspirovat pracemi skupiny, které předsedají pánové Arias Čeveria. A s paní Kroos a s dalšími kolegy jsme předložili tento akční plán a práce v komisi týkající se služeb online. Elektronický obchod a, toto, a tato modernizace směrnice pokrývá široké pole, a to jako tak služby, online služby jako sociální sítě a e, také administrativa online a ten příčný přístup e, nám umožní sjednotit iniciativy na celoevropské úrovni v mnoha e, oblastech. Někdy, někdy jsou tady překážky na, pro, proti rozvinutí online obchodu, dodávání výrobků, ochrana spotřebitelů, a e, přeshraniční nabídka, to jsem již řekl. Všechny tyto otázky budeme řešit v rámci balíčku tohoto sdělení online e, obchodování. Poslední bod, abych nehovořil příliš dlouho. Veřejné zakázky i tady postupujeme ve smyslu prací vašeho výboru. Pan předseda opravdu na to velmi dbá a já jsem také pochopil, že pan Tarabela bude Eh, hledět na tuto záležitost velmi citlivě. Je to takový globální babíček, který by měl předložen koncem roku, to bych měl tedy já do konce roku předložit a měl by se týkat, říkám to opatrnost, opatrně, protože je to s výhradou eh, souhlasu komise. Zároveň půjde o modernizaci a zjednodušení pravidel pro veřejné zakázky a bude zde nový návrh týkající se koncesí, k tomu se vrátím a také jde o reciprocitu v rámci mezinárodní dohody GPA eh, veřejný zakázek. Na tom jsem pracovala se svým kolegou. Eh, pokud jde o veřejné zakázky samotné, první eh, snaha je zjednodušit všechny postupy s generalizací postupu při vyjednávání, dramatické snížení dokumentace, to se to také vyžadujeme. A řekl jsem to na konferenci, na, ní, na níž jste se mnozí z vás účastnili. Některé malé podniky by měly, musí někdy věnovat třetinu e, eh, veřejný zakáze Bohužel pan komisař se vypnul. chci dramaticky eh, tedy eh, zjednodušit eh, výkaznictví a chci se slavnostně zavázat vůči těm podnikatelům, kteří se podílejí na výběrovém řízení, že budeme vyžadovat certifikáty, které by měly být předloženy podle předpisů. Pokud jde o digitalizaci veřejných zakázek, to je také určitý způsob zjednodušení veřejných zakázek můžeme to vyžadovat jako povinnou záležitost, aby se věci prováděly elektronicky místo papírování. Mělo by to být standardní metodou, nikoliv jenom náhradní při všechna tato opatření směřují k tomu, abychom snížili podstatně administrativní zátěž a říkám to nejenom pro velké, ale i pro malé střední podniky. Uh, to je celková ambice, abychom zjednodušili život aniž bychom e, se vzdali transparentnosti a přísnosti, e, a říkám to pro malé a střední podniky především, říkám to tady v tomto parlamentu, protože vy jste byli tak ochotní, že jste mě vyslechli mé ambice už jednou a ty malé a střední podniky mají pocit, že velký trh je udělán pro ně, nejenom bez nich a pro velké podnikatele. Také chceme zakázat některé disproporční požadavky, které jsou vnucovány ekonomickým subjektům, pokud jde o finanční možnosti a kapacity. Maximální obrat, který může být dosažen jako schopnost jeho, e, jako jeho schopnost provést určitou zakázku. A dále povinnost, která by měla snížit e, množství eh, výběrového řízení a usnadnit eh, přístup k těmto eh, výběrovým řízením pro menší a malé podniky. Váš výbor také se velice pozorně věnuje pokračování společenských cílů skrze tyto veřejné zakázky. A to bude také ve středu mého návrhu, pokud jde o inovaci a sociální začlenění. Nejde o to jenom, abychom zvýšili eh, administrativní zátěž judikatury a snižovat něco jiného. Vím, že tady, jsou, že tady je mnoho názorů proti. Já jsem to zaregistroval, že je mnoho těch, kdo jsou proti what to buy, ale uvažujeme o opatřeních, která by se mohla týkat například vyhodnocení life cycle cost, což podporuje veřejné orgány, aby e, vyhodnotili celý životní cyklus produktů, které jsou nabízeny k nákupu a také jde o to, aby se, mohlo zohlednit, aby se mohl zohlednit výrobní proces. V pátek jsme uspořádali konferenci, která měla obrovský úspěch a šlo o sociální podnikání. Bylo tady tím téměř tisíc účastníků eh, až do 18 hodin večer o 9 ráno eh, na této konferenci v Bruselu a sociální podniky skrze zjednodušení veřejných zakázek eh, se poskytuje jistá, jisté okno. Dále dochází k inovacím díky těmto novým postupům eh, v oblasti veřejných zakázek. Ještě jedno slovo o koncesích, což je konkrétní akce a okamžitá akce z hlediska potenciálu růstu uvnitř vnitřního trhu. Já vím, že tady mm, byly vysloveny určité obavy a chceme přispět k tomu, abychom vytvořili nové ekonomické možnosti pro evropské subjekty. Trh koncesí je velice důležitý v některých zemích, v některých oblastech. 50 služeb v oblasti odpadu v EU jsou poskytovány na základě koncesí, například ve Francii Existuje celkově více než 10 tisíc koncesí, eh, představující o 80 eh, miliard eur. Dámy a pánové poslanci, to by mohlo vytvořit eh, NT nástroj. Je to, tady jde o sektor, který nevytváří žádný, který není předmětem žádného nařízení. A je to nástroj, který by poskytl větší viditelnost tohoto trhu a poskytlo by větší bezpečnost, právní bezpečnost a autonomii nákladů a také by to usnadnilo přístup malých a středních podniků k těmto koncesím. Teď bych si nepřál, abychom tvořili nová pravidla, ale chci skonkretizovat a upřesnit ta pravidla, která existují již ve smlouvě. To znamená větší právní jasnost a přesnost této otázce, abychom se vyhli jakékoliv, jakémkoliv riziku korupce a zneužívání práva, čili celkem eh, zlepšit efektivitu veřejných výdajů. A ještě nakonec jedno slovo o třetí oblasti, týkající se opět práce komise, správního hlediska jsou a dopadových studií že je to iniciativa eh, v oblasti veřejných zakázek. Někteří z vás eh, již byli na to upozorněni, že tady nekalá hospodářská soutěž v případě mezinárodní dohody o veřejných zakázkách a některé státy zavírají své trhy téměř eh, totálně našim podnikům, například američané, kteří ještě nedávno eh, za, uz, vlastně ve 20 státech, aby chránili své malé střední podniky, neumožňovali nám přístup. To neznamená, že se uzavřeme my, ale mu jde o to mít prostředky, abychom donutili nebo podpořili ty, s nimi nimiž máme vztahy, aby otevřeli své trhy eh, paralelním způsobem a spravedlivě tak, jak to děláme my. Nejde o protekcionismus, jde, chceme se ujistit, že ostatní to udělají, ne, nevezmou, nebudou činit tedy protekcionistická opatření proti nám. Tak jsme navrhli návrh nařízení, abychom eh, dodali Evropské unii jednoduchý, jasný nástroj, poskytující právní jistotu našim nakupujícím a celé EU, abychom v našem právu zohlednili mezinárodní závazky. Takže, paní předsedkyně, to je vše, co jsem vám chtěla sdělit v té době, kterou jste mi dali k dispozici. Doufejme, že zachováme tu dynamiku Symbol Market Act že, budeme, že, že dojde k decentralizaci v různých textech, které, že ta e, práce na tom Single Market Act e, chceme, abychom provedli dobré, abychom nastolili dobré fungování tohoto velkého jednotného trhu. A to je taky Single Market Act, abychom vytvořili ty základy, na které jsme často zapomněli. E, eko, sociální e, základ, ta sociální konkurenceschopná ekonomika. To jsou ta základní slova, která jsou důležitá. Čili v roce 2012 musíme pomyslet na 20. výročí jednotného trhu a již jsem vám řekla a připomínám, že si nepřeji, aby, toto, aby tady bylo jakákoliv nostalgie či melancholie kvůli krize, musíme být dynamičtí. Single Market Act je, je, je jeden z prostředků, jak jasně pomýšlet na toto 20. výročí a podívat se na to, co jsme dosáhli, jaký byl pokrok tohoto jednotného trhu v každodenním životě, Eh, podniků i spotřebitelů, nedostatky, problémy, blokace. Jde o to, abychom zhumanizovali, osobněli to, co jsem udělal s vámi v Krakově, abychom ukázali muže a ženy, kteří zaznamenali úspěchy, ale také neúspěchy a kteří nemohli eh, se kteří nemohli obchodovat či vyvážet do jiných zemí, čili musí tady být ta lidská složka, ta personalizace problémů a možností, které jsou spojeny s jednotným trhem a možná, že to je cíl toho týdne, který bychom rádi uspořádali s Evropským parlamentem a dalšími partnery v říjnu 2012 u příležitosti 20. výročí, abychom ukázali pokrok, který jsme zaznamenali za posledních 20 let a také ukázat to, co ještě musíme udělat, aby mohl žít ekonomický, sociální prostor, kterému říkáme eh, společný trh, jednotný trh. Děkuji vám za pozornost. <laughs> monsieur le commissaire. Já vám děkuji, pane komisaři, za tento opravdu velmi zajímavý program. Rok 2012 bude bez pochyby rok, ve kterém budeme mít hodně práce. A myslím si, že eh, tento týden příští rok nebude tak teskný jako dnes, pokud eh, se všem podaří skutečně provést všechny ty důležité věci, o kterých mluvíme a jistě tak dosáhneme toho růstu, který tolik potřebujeme. Já dám teď hned slovo panu eh, předsedovi, který bude muset za chvilku odejít eh, a který má zase několik velmi relevantních otázek, jako obvykle. Děkuji, Bernardeto. Já se omlouvám panu komisaři Barnierovi, že jsem tady nebyl, abych ho mohl uvítat osobně. Ale ta poslední věc, o které mluvil, eh, to je důvod, proč musím odejít. Už velmi brzy, protože nás budu zastupovat eh, na přípravném zasedání pro transatlantický dialog eh, zákonodárců, protože se připravuje ta rada, která zasedne příští týden a rozhodně tam budu mluvit o veřejných zakázkách. To je věc, kterou se ta rada musí zabývat, takže promiňte, že budu muset odejít a měl bych jen možná pár připomínek eh, za celý výbor. Za prvé, ten program velice vítáme. A myslím si, že je tam jen pár věcí, které nás překvapí. Nečekali jsme velká překvapení, protože s vámi už pracujeme. Přes Vánoce si rozbalíme spoustu takových nových dárků, velkých složek, které si budeme muset přečíst. Eh, myslím si, že máme opravdu docela hodně práce. A myslím si, eh, že co se týká našich budoucích příspěvků, jak navrhujete, abychom začali už teď přemýšlet na dalším kole eh, toho jednání o vnitřním trhu. Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad a že bychom to měli zapracovat do našeho plánování. A potom já s vámi naprosto souhlasím, že je třeba, aby ten jednotný trh měl lidskou tvář. Já jsem říkal už minulý týden ve vaší přítomnosti, eh, že ten jednotný trh není eh, nějaký stále neosobní soubor pravidel. Je to něco, co vychází z práce jednotlivců. A vy jste laskavě eh, mluvil eh, o těch 20 eh, starostech občanů. My teď k tomu sestavujeme zprávu a bude docela zajímavé, jestli se k tomu vyjádří další výbory a jaké zajímavé návrhy nám podají. Myslím si, že tady letos vám my pošleme spoustu zajímavých podnětů, ačkoliv nebudou možná všechny spadat do vašeho rezortu ale bylo by dobré, kdybyste nám pomohl s koordinací. My se budeme snažit eh, povzbuzovat ostatní výbory, aby, aby byly inovativní a aby na tom s námi pracovali. Promiňte, že tady nemohu zůstat, ale jako vždy jsme rádi, že se přišel mezi nás a já teď eh, půjdu podporovat eh, názory našeho výboru na dialogu transatlantických zákonodárců. Děkuji tak já bych teď eh, dala první kolo otázek. Samozřejmě, že nejdříve koordinátoři, pan Švab, paní Kebhardt, pan Grossmann a paní Rule. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, Děkuji, kolegové, kolegyně. Michel, děkuji za prezentaci. My už jsme v plénu minulý týden eh, pár slov eh, na toto téma prohodili. Já z mého pohledu musím říct, že důležitá část toho návrhu by byla vhodná formou nařízení, aby se to e, provedení do praxe podařilo co nejrychleji. A nyní mám dotaz, jak to vypadá s e, úpravou veřejných zadávání veřejných zakázek. Všichni tady jste pro e, prosinec se vyslovujete. Je to stále ještě prosinec, budeme mít všechny tři návrhy zároveň před sebou a zároveň směrnice o elektronickém obchodování. Sice tady se hovoří, bude ještě potvrzeno, ale tady čekáme velice netrpělivě na další návrh. Rádi bychom věděli, kdy konkrétně to bude a přáli bychom si, aby z velké části přišly všechny návrhy jako návrhy nařízení. Děkuji. Merci, monsieur Schwab. Madame Gebhardt. Děkuji, pane Schwab, paní Gebhardt. Děkuji. Děkuji eh, Michele Barnier za eh, takový velice eh, dobrý instruktážní úvod. Myslím, že si tady všichni musíme dávat pozor, aby něco, co bylo ve zprávě jak pana Montigo, tak pana Grecha, aby bylo zachováno. Totiž takový holistický přístup, abychom v každodenní práci nestratili ze zřetele ten celostní přístup. A tady přece jen se mi zdá, že už k určité roztříštěnosti dochází. A ráda bych potrhla, že celý celistvý koncept toho vnitřního trhu musí zůstat jako priorita. A tady v souvislosti s tím mám dvě otázky. Ráda bych se eh, obrátila k něčemu, co už v tom programu sice je, ale ne tak, jak jsem doufala totiž eh, ty kolektivní žaloby. Tam víte, že u toho prosazení nám ještě zbývá hodně práce eh, k ochraně spotřebitelů a tady by bylo nutné, abychom se opravdu posunuli o krok eh, kopředu, aby to byl velký krok, aby to nebyly pouze nějaké přípravy, nějaké podklady, ale aby se tam stalo něco konkrétního. Druhé téma, to je moje rozčarování. Já tady jsem zklamaná, že text už leží na stole kapitole, totiž přístup, právo přístupu občanů k běžnému účtu. Máme tady miliony občanů, kteří nemají běžný účet, přestože by si takový účet přáli a kterým se hážou kladky pod nohy. Jednou se zde objevila otázka, že bude text z vlastní iniciativy. Nakonec toho zbylo pouze doporučení. A já se domnívám, že tady opravdu se musíme ukázat, že to dokážeme zvládnout líp. A mě by zajímalo, jak vy si to představujete do budoucna. Každopádně pro nás, pro náš výbor IMKO, to je velice důležitý bod a chtěli bychom tam vidět nějaký vývoj. Merci. Madame. Děkuji, paní Rule. Pardon, monsieur Krus. A ne, promiňte, pan Kreutzmann. Promiňte. Äh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já mám tři připomínky. Za prvé, eh, plně podporuji váš námět, že Evropa pro Evropu je důležité, aby stále ještě zůstala zde v Evropě ta průmyslová výroba. Neustále vidíme, a přesvědčujeme se, že služby fungují, když jsou provázány s určitou výrobou, s určitým průmyslovým odvětvím a proto schopnost hospodářský soutěžit na světových eh, trzích, a to podtrhuji na světových trzích, musí být zajištěno, takže tady vás chci výslovně podpořit v tomto. A druhá věc z mé strany, že se chcete zejména věnovat malým středním podnikům při eh, tom, když budou vypisovány ty veřejné soustředě. Tak eh, to rovněž bychom chtěli podpořit, abychom se nedrželi těch prahových hodnot, abychom je nezvedali. Ony už jsou i tak dost vysoké a o tom se neustále přesvědčujeme. Víte, že se přeshraničně nabízí opravdu málo a kdyby se ty prahové hodnoty zvedly, tak by to bylo ještě horší a ještě by jim to bránilo více. Já vím, že členské státy mají zájem si udržet svůj monopol, který případně mají, ale zatím se nám eh, v podstatě prověřilo, že se vyplatí s tím bojovat. A další věc, to eh, ten hazard, internetový hazard, tam něco v té věci udělat. Tam jsme společně vlastně dospěli k závěru, 30 eh, se vyslovil pro, jeden jenom proti, aby se komise dala do práce i v celém parlamentu parlamentu byla přitlačující většina a já jsem přesvědčen, pokud přijdete se stížádostivým návrhem, který bude výhrou pro všechny a to je rozhodující pro členské státy, který tedy bude výhrou pro všechny, že se mnohé ukáže eh, proveditelné a že mnozí tu komisi v jejich snahách podpoří nakonec. Děkuji. Merci, monsieur Crossman. Madame. Děkuji, teď paní Rule. Já bohužel musím hovořit Stručně, protože už musím o půl odejít. Pouze chci poukázat na dvě věci. Zmínil jste se, eh, vítám váš program mimochodem, a zmiňujete se u té modernizace toho vzájemního uznávání, že by se muselo ještě zaostřit na ty takzvaná, na ta regulovaná povolání, regulované prote, profese, ale chci poukázat na to, že v některých členských státech už to existuje právě v, těch, v té oblasti malých středních podniků, ale je tam obava, aby regulované profese nebyly byly zneužívány a špatně pochopeny jako otevření debaty o duálním vzděláváním a otázka těch mistrů, profesních mistrů. Já vím, nebo mám dojem, že eh, to nemáte v úmyslu, ale myslím si, že byste měl uklidnit naše střední malé podnikatele, že opravdu o to nejde. A druhá věc. S radostí konstatuji, že jste se ujal tématu elektronické zadávání veřejných zakázek nebo um, Eh, elektronické tedy tendry, ale bohužel se zdá, že to bylo odděleno od ostatního a v tom prvním kvartále, že už by se to mělo zavázet. A já osobně si myslím, že chceme-li to opravdu důkladně zmodernizovat, to zadávání zakázek, tak by tam mělo být zohledněno i to elektronické zadávání, i už v té první revizi. Už v samotné revizi eh, té první, v, tom prvním, v té první nové verzi už by to mělo mělo být eh, v tom pojato. Madame Brouille, monsieur le commissaire Pan komisař teď odpoví na tuto první řadu otázek a potom se tady hlásí ještě spousta dalších řečníků, takže všichni dostanete slovo na jednu minutu, aby pan komisař mohl odpovědět všem. Pane komisaři, máte slovo. Merci, madame la présidente. Euh, j'ai bien compris les raisons. Eh, paní předsedkyně, já jsem pochopil ty důvody svých kolegů a chtěl bych upřesnit, že v mé představě, řekl jsem to několikrát, ale možná, že to je i vaše eh, představa, Single Market Act má dvojí charakteristiku. Za prvé jde o kolektivní záležitost. Je to dohoda mezi deseti komisaři a eh, nejde jenom o jeden text, ale jde o celou agendu, aby se rozjel vnitřní trh ve své jednotě. E, e, vy zajišťujete koherentnost e, ve svém výboru, ale je tady, jsou tady další komisaři, já jich mám deset svých kolegů, kteří vám mohou pomoci. Tady se snažíme zachovat tu soudržnost pro Single Market Act mezi všemi výbory, kteří pracují, mezi všemi komisaři, kteří na tom pracují a také s radou ministrů. Druhá charakteristika je, že jde, eh, že jde o ongoing proces. Je to, je to kontinuální proces. Já jsem mluvil o druhé fázi. Může to být eh, směrnice nebo nařízení, nebo může to být jiná iniciativa, ale byl bych rád, abychom společně přemýšleli o té druhé fázi, jak jak to způsobit, aby jak způsobit, aby ten eh, postup, ten kontinuální proces eh, oživil Single Market Act. Samozřejmě, eh, teď vám řekl jsem Andrasovi Švábovi, že tady je, a i já sám možná, z tohoto důvodu, Eh, chci, aby tato agenda v posledních dnech byla trochu progresivnější. Chci potvrdit, že ten balíček veřejných zakázek eh, obsahující normálně tři části zjednodušení eh, všech pravidel veřejného trhu, texty o koncesích, a ta mezinárodní složka, to by mělo, ta by měla přijít 13. nebo 20. prosince. Já jsem řekl před chvílí, že je tady ještě nejistota, pokud jde o nástroj reciprocity na trhu GPA ale s panem Degutem jsme se rozhodli, že to uděláme velice rychle, možná zároveň s těmi oběma ostatními tématy, možná eh, eh, v zápětí na tom, ale je to propojení s agendou komise, aby ta agenda byla čitelná, eh, je to i týmová práce a proto jsme se rozhodli, že odložíme sdělení o e-commerce, o e-obchodování, elektronickém obchodování. Čili 20. prosince bychom měli mít balíček textů a mm, obávám se, že tomu nikdo nebude rozumět, protože všechno předložíme najednou. Já si o tom promluvím s kolegy a uvidím, jestli to nemůžeme odložit na začátek ledna, aby vše bylo čitelné. Souhlasím s Andrásem Švábem, že čím eh, více deregulací provedeme, tím to bude lepší a to je vlastně i představa Rady ministrů, ale je to, není, není to jenom součást eh, mezinárodního nařízení, Eh, je to GPA, já jsem to udělal několikrát a pokaždé, protože já mám ještě druhou část svého portfeje, finanční regulace a každý týden se snažím to nějakým způsobem posunout ku předu. To jsem chtěl říct eh, Andreasu Švábovi. Gepard hovořila o eh, globálním přístupu je tady dvojí fragmentace mezi jednotlivými návrhy, abychom zachovali jejich soudržnost a přál bych si, aby žil tedy tento Single Market Act, abychom ji aktualizovali a abychom to prokazovali každodenně, krom veřejných akcí, které můžeme uspořádat, můžeme, abychom mohli říct, co jsme udělali a předložili novou vlnu návrhu pro tu druhou etapu. A pak ta druhá fragmentace, které bychom se měli vyhnout, uvnitř samotné EU. Především, říkám to upřímně, protože to je aktuální debata země, mezi zeměmi eurozóny a ostatními. Některé země chtěly jít dál. Já osobně to schvaluji, mít jednotnou, jednotnou měnu a samozřejmě potom z toho vyplývaly důsledky z hlediska zprávy věcí veřejných a rozpočtové ekonomiky. Ostatní to momentálně nechtěli udělat vstoupí do eurozóny, až budou chtít, ale jednotný trh je připraven pro 27 nebo je udělán pro 27 zemí a to dělá jeho sílu. Říkám to tady v parlamentu a říkám to v Londýně, Paříži, Berlíně, ve všech hlavních městech. Je tady jeden jediný jednotný trh. Pracuji na nařízeních, na regulacích pro celý eh, jednotný trh a také finančních eh, služeb jednotný trh finančních služeb, který doposud neexistuje. ale také bych se chtěl vyhnout této fragmentaci ve své, ve své agendě. Pokud je o kolektivní plány, jsou tady dvě iniciativy paní Gebertová pro spotřebitele alternativní nařízení, to s tím se počítá v Single Market Act, a John Daly předloží tento text koncem měsíce v listopadu. Koncem listopadu tedy. Pokud jde o kolektivní smlouvy, víte, že pan Dali, pan Almunia, paní Redingová také na tom pracují velmi aktivně. V nejbližších měsících nedokážu vám říct teď, eh, kdy ten text bude hotov, ale i oni vám odpovědí. Vím, že se, že, že se zabýváte základními bankovními účty. Řekl jsem předsedovi Barosovi, že tady mě, měla být poskytnuta šance pro, nebo, nebo čas na kontrakt. A řekl jsem také bankám, že nedojde-li pokroku eh, ve voluntaristické politice členských států, tak vydáme nějaký právní předpis. Čas plyne, paní Gebartová, a já nečekám a připravuji e, právní úpravu, aby ty základní bankovní účty existovaly, protože není normální, že 30 milionů evropských občanů nemá žádný bankovní účet a dokonce jim ho, jej odmítají. Já jsem řekl dokonce tady před vámi, že přístup k základním službám Není to jednoduché to udělat všude, ale pokud jde e, o bankovní účty, tak to je tak, takové zralé téma a když se členské státy nepohnou, tak e, v roce 2012 to musíme udělat. Nenechám to propásnout, ne, ne, nechci to propásnout. A další transparentnost bankovních e, nákladů nevysvětlitelných nákladů nebo nevysvětlitelných nákladů, které vnucujeme bankovním eh, klientům. Vlastně pokud je o používání bankovních karet především, já jsem vyžádal eh, transparentnost a eh, musí jít o nějakou smlouvu, nesmí tady být žádná nic vynuceno a očekávám odpověď od bank a aniž bych dlouho vyčkával, v roce 2012 si připravit regulaci v této oblasti. A poslední téma, které zajímá spotřebitele a to je eh, přenosnost bankovního účtu. Eh, chápu, paní Gebertová, jaká je vaše netrpělivost, ale nemusíte, eh, nebudete čekat dlouho. Chci vám navídnout, že půjdeme co nejrychleji, že se pokusíme tedy přinést nějakou legislativu, když nedostaneme od členských států či, nebo od bank odpovídající odpověď. A také jsem pohovořil o službách průmyslu. Musíme mít průmysl, to je to zásadní. A říkám to proto, že mnoho zemí vlastně se vzdalo průmyslu a já pozoruji, že ty země, které zvolily model obchodu a služeb, a výlučně tedy výměny a e, dovozu, místo toho, aby si vybudovali průmyslovou základnu, to jsou ty země, které jsou nejvíce zadluženy, to je docela logické. Takže i, z toho, i tady máme e, poučení z krize. Nemůže být výkonná ekonomika bez silného průmyslu. A teď všechny Eh, důvody toho Single Market Act jsou tady proto, aby eh, usnadnili život podniků, především průmyslových podniků, pane Krojcmane. Eh, samozřejmě u sociálních služeb bychom měli zmiňovat Prahy. A znovu chci potvrdit, že aktivně pracuji v tom v duchu diskuze, kterou jsme měli ve Štrasburku, pokud jde o akční plán online her. Paní Rule se zmínila o regulovaných profesích. Vy jste tam byla, když jsem říkal, že nejde o počet těch regulovaných profesí, mm, které by nám dělaly potíž, ale, ale analýza, kterou musíme provést v jednotlivých zemích. Mm, portugalský ministr sám řekl, že zjednodušili asi 15 profesí jenom vnitřními opatřeními, vnitrostátními opatřeními tím, že zlikvidovali určitá, určitá omezení, která jsou neospraveditelná a právě jsme pracovali na všech těchto eh, profesních kategoriích a učinili jsme specifická doporučení členským státům, jich se to týká. Další upřesnění, paní Rule? Eh, elektronické veřejné zakázky, to je věc, v níž velmi věřím, což je součástí toho globálního balíčku. Uděláme této otázky díky eh, sdělení, které potvrdí rámec, v němž se členské státy mají pohybovat, pokud jde o elektronické veřejné zakázky. My to zdůrazníme jako důležitý bod v tom balíčku veřejných zakázek a pak předložíme sdělení pro to FULAP, abychom eh, sjednotili praxi členských států v této otázce. Děkuji, pane komisaře. A teď velice stručně, eh, protože se eh, seznam řečníků vzhledem k tomu, kolik vás je, ale chtěla bych zdůraznit to, co jste říkal o tom přístupu k základním bankovním službám. V této době nejistoty, kdy občané nemají důvěru v evropský projekt, tak tohle je možnost, jak některé občany, obzvláště ty nejzranitelnější, uklidnit eh, ty, kteří v těchto těžkých dobách na to obzvláště doplácí. Takže teď dám každému slovo jen na jednu minutu, aby měl pan komisař možnost potom ještě odpovědět. Tak pan Van de Kamp, Anaet a paní Irigoyen Perez. Takže tři otázky. Ik zal heel kort zijn. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, velmi stručně několik otázek. Za prvé, Když chceme opravdu optimálně využít eh, vnitřní trh, kdybychom to dokázali, tak bychom měli mnohem větší, o 10% větší růst v Evropě. A potom, eh, jaký je vztah mezi existující legislativou a tou, kterou chceme implementovat. Když se podíváte třeba na uh, směrnici o službách, tak tam je ještě hodně práce. Uh, za druhé, uh, co nějaké návrhy týkající se duševního vlastnictví? A ty tam schází, přitom existuje spousta věcí, o kterých teď jednáme s dalšími komisaři. A proč v roce 2012 není eh, v přípravách žádná legislativa, která by se týkala duševního vlastnictví, aspoň pokud jsem to správně pochopil. Prosím, paní Eta. Herr kommissionär, já tänker prata po svenska och ta Já se chci vyjádřit švédsky. A totiž eh, nakousnout otázku, o níž jste se dnes nezmínil. My jsme vzali na vědomí, že příští rok uh, v druhém čtvrtletí přijde komise s programem pro evropskou spotřebitelskou agendu. A já mám otázku. Neustále sílí reklama. Všude ve společnosti některá reklama se přímo zaměřuje na děti a nikoli pouze v médiích, ale i v internetu. Obsáhne to komise rovněž v tomto programu? A druhá věc, která se týká reklamy, totiž reklama na alkohol, eh, to eh, rovněž i v sociálních médiích se objevuje. Eh, ta sociální média rovněž mají děti jako uživatele. Otázka alkoholu rovněž byla prioritou strategie eh, boje s alkoholismem u IMKA. Eh, tady rovněž otázka. My bychom chtěli, aby spotřebitelé věděli, co se chystá a jakým způsobem se toho komise zhostí. Děkuji. Další otázka. Muchas gracias, komisario. Děkuji, pane komisaři. Eh, já souhlasím s tím, co jste říkal na začátku, že je třeba znovu získat důvěru našich občanů. A proto je škoda, eh, že eh, v té prezentaci a v tom rámcovém programu eh, na rok 2012 není žádný legislativní návrh, který by se týkal využívání solidárních investičních fondů. Je to dost překvapivé, vzhledem k tomu, že to je jedna z priorit, které se váží na akt jednotného trhu které mají eh, vrátit důvěru občanů v trh a eh, znovu vrátit eh, růst. Myslím si, že je to velmi důležité v současné hospodářské situaci. Takže, pane komisaři, kdy chcete vytvořit ten evropský rámec pro solidární investiční fond? Dobře, děkuji. Ještě pár otázek, jen velmi stručně. Paní Korazabild. Děkuji, pane komisaři. Já jsem opravdu velmi uh, ráda, že se eh, v tomto angažujete a jsem velmi ráda, že jste přišel minulý týden na plenárku a dnes také jsem a že se angažuje, angažujete v té otázce digitální Evropy, digitálního trhu. Eh, mluvil jste o mnoha různých možných aktivitách, ale já bych se chtěla zeptat, co hodláte dělat, abyste vyřešil zdrženlivost ze strany členských států, eh, protekcionismus, který tam často eh, panuje, abychom dosáhli skutečné svobody jak fyzického zboží, tak i zboží digitálního. Víte, že v Evropě jsou problémy s copyrightem, s duševními, zpráv eh, duševního vlastnictví a tak dále. Druhá otázka. Já jsem velmi ráda, že jste tady zmínil vaši práci, co se týká nekalých obchodních praktik. A Říkám si, pracuje se eh, na tom akčním plánu pro obchod, o kterém jsem mluvila v mé zprávě o efektivitě obchodu, a který je konec konců také součástí toho jednotného aktu pro vnitřní trh, protože my jsme teď eh, konečně získali partnery, kteří se angažují, kteří vedou dialog a kteří přijímají zodpovědnost. A proto pane komisaři, bylo opravdu důležité udržet si to momentum a Eh, příští rok teda vším plán splnit. Děkuji, pan Majer. Já <clears throat> Děkuji. Pane komisaři, možná byste u svých předsevzetí, které já mimochodem jsem ochoten intenzivně podpořit, vždy vycházet z toho, že máme vnitřní trh, máme ty čtyři svobody, ale on nefunguje. Proto potřebujeme to, to, to a to. Ale navíc k tomu, a my jsme o tom hovořili ještě než jste mezi nás přišel, že stále znovu a někdy už od samého začátku nám to vázne u, toho, eh, u té transpozice a u toho provádění. Ono nám to vůbec nepomůže, když budeme mít alternativní řešení sporů, eh, kolektivní žaloby a tak dále, když to pak nebude uskutečnitelné v praxi. A druhá věc Měli bychom dát pozor i na to, jak v Evropském parlamentu, tak i v těch ostatních komunitárních orgánech, že vlastně my nemůžeme to sami zvládnout. Jak členské státy, tak i jejich národní parlamenty se musí probudit. To vidíme i v Německu. V Německu například v současné době běží diskuse o evropském sluvním právu. A tam je obecně e, takový názor, že se objevuje něco nového, co nám odebírá naše práva, i když vlastně ono bylo sepsáno pouze to, co už existuje, například právo na odstoupení od smlouvy a tak dále. Takže tady potřebujeme lepší informace jak členským státům, tak občanům, tak jejich e, orgánům, činem, eh, legislativním orgánům, co je, aby se to pak neinterpretovalo jako odjímání národní svébytnosti, protože ono vlastně to už často existuje a my se to jen snažíme systematizovat a prosazovat. Sí. Děkuji. Prosím, držte se opravdu vašeho řečnického času, protože pan komisař pak nebude mít čas na odpovědi. Pan Antonio Correa de Campos. Merci, monsieur le commissaire. Děkuji, pane komisaři. Minutová otázka. Proč ani příští rok ještě nebudeme mít žádné sdělení ke službám obecného ekonomického zájmu? Vy jste slíbili, že vydáte sdělení ke koncesím, soukromým i veřejným, ale také k těm čistě ve veřejném sektoru. Vy jste také slíbil něco k těm státním dotacím. To je velmi dobré. Je to nutné. Také jste velmi správně slíbili něco k tomu elektronickému obchodu, veřejným zakázkám, elektronickým zakázkám a tak dále. To všechno je velmi dobré. Já si myslím, že tohle všechno je třeba nějak regulovat. Ale když mluvíte o sociální ekonomice, a schopném trhu a hospodářské soutěži, tak je mi opravdu líto, že se nemluví vůbec o těch službách obecného ekonomického zájmu. Dobře, velmi rychle paní Weisberger. A, Děkuji, pane komisaři, paní předsedající. Pane komisaři, já mnohé z toho, s čím jste přišel, podporuji, zejména ve finanční oblasti, ale k jednomu návrhu přistupuji velice kriticky, totiž ty koncese, ty licence poskytovatelům služeb. Já si myslím, že to není nezbytné, abychom měli takovouto směrnici rámci. A i parlament už jasně se vyjádřil v tom smyslu, že komise musí dokázat, že opravdu eh, tam eh, dochází eh, k narušování hospodářské soutěže. A já se táži, dochází tam tedy k tomu narušování a zejména je tam ten přeshraniční aspekt, protože tam je mnoho smluv, které jsou postaveny na určitém vzájemné důvěře. Například otázka odpadu, otázka kanalizací a tak dále. A tady mnoho těchto smluv je už nasmluváno na velice dlouhé období. Tam nejde o tři roky, tam jde o 10 až 15 let, kdy vlastně eh, ta smlouva je v platnosti. A já jsem toho názoru, že opravdu tady není nezbytně nutná ta evropská směrnice. Eh, to eh, se může s tou korupcí bojovat přece jiným způsobem. Tady by šlo spíše o byrokracii. Děkuji. Barbara Weiler. Barbara Weiler? Nein, dazu sage ich jetzt nichts. Ich möchte zum Grund... Já už k tomu vlastně nic nemám. Spíš bych se vyjádřila v reakci na to, co řekl pan doktor Mayer tady. Já si myslím, že tady musíme být trochu opatrní a nevázat nebo nevzbuzovat příliš velká očekávání, totiž, že takový funkční vnitřní trh automaticky řeší vše, s čím bojujeme eh, v členských státech. V současné době se musí ve všech členských státech pořádně šetřit, což znamená, že vše jakoby se neustále smršťuje. Nesmíme vzbuzovat e, příliš velká očekávání, to je důležité. A když budete to hovořit, pane komisaři, s vaším kolegou Dalim, totiž to alternativní řešení sporu, my si to samozřejmě přejeme, to je pro nás důležité, ale to nenahradí hromadné žaloby. To jsou věci, které se spíš doplňují. A do, poslední věc. Iniciativa vůči přístupu k třetím státům. Oč se tam bude jednat? Bude to směrnice, nařízení nebo sdělení? Nebo to bude nějaká iniciativa? O co tam půjde? Tady bych se ráda dozvěděla více podrobností o tom. Děkuji. Dernière intervention, Christelle. A poslední vystoupení Kristel Skaldemose. Fru formand, uh, og også tak til dig, herr kommissær. Já vil sige, generelt synes jeg, at det er rigtig... Děkuji panu komisaři. Chtěla bych říci, že si myslím, že eh, je tam spousta velmi dobrých iniciativ a jsem také velmi ráda, eh, že eh, se budete zabývat těmi otázkami internetových her, že jste vyslechl parlament a že jste se rozhodl zvýšit spolupráci mezi členskými státy předtím, než vytvoříte nějakou legislativu k této věci, ale chtěla bych eh, reagovat na to, co říkala také Barbara Weiler. Přemýšlela už komise nad tím, jak bychom my tady na tom vnitřním trhu mohli vylepšit eh, ta pravidla, která v současné době máme, protože existuje eh, spousta různých mechanismů. Na jedné straně je ten naming and shaming, to ukazování prstem, a na druhé straně nemáme dost času se všemi těmi smlouvami a já si myslím, že je opravdu důležité zlepšit pravidla na vnitřním trhu. To eh, by mělo eh, pozitivní dopad a náš vnitřní trh by fungoval lépe, takže já bych ráda, abyste se zamysleli ještě nad tím. Děkuji. Beaucoup de questions, monsieur. Bylo hodně otázek, pane komisaře. A určitě nebudete mít dost času, abyste na všechno odpověděl. Ha. Pokusím se být stručný a přesný. Pan van der Kamp. Je tady číslo, které mě trochu udivilo a chtěl bych, aby to bylo přesný, pokud jde o růst, které bychom měli eh, dosáhnout na vnitřním trhu, pak, že bude dobře fungovat naše analýzy, když jsou možná příliš optimistické, jsou 2 až 4 dalšího růstu, když bude vnitřní trh fungovat lépe. Dvě tři procenta eh, dalšího nárůstu v nejbližších letech, to by bylo velmi užitečné. A tady máme dvojí obavu, že eh, legislativa, kterou jste už odhlasovali, by měla být správně aplikována. Někteří z vás už kladli otázky na toto téma a já jsem se vůbec nezmínil a schválně, pane van der Kampe, o otázce duševního vlastnictví kterou sleduje výbor eh, Jury, ale v roce 2012 by tady měl být návrh, pokud o duchovní, vlast, duševní vlastnictví, aby tady byla pravidla zpráv eh, věcí veřejných hm, v této oblasti a licenc, multiteritoriální licence, abychom eh, usnadnili výměnu a také společné reper, repertoriáře. To vše bychom měli vyřešit v roce 2012. Paní Anna End. Vy jste se zmínila o tématech, která se mě velmi dotýkají, pokud jde o společenské problémy. Já jsem to již řekl panu Krojcmanovi, ty smlouvy a panu Šaldomoze E, jsou tady témata, která se týkají e, mladých, jde o ochranu mladistvých a o upřímnost her. Jsou to problémy stejné povahy, jako ty, o níž jste se zmínili vy. To znamená zneužívání reklamy, otázky alkoholu a je tady jedno propojení s mým portfejem e, zneužívání nebo abuzivní praktiky, pokud jde o elektronický obchod. John Daly já mu to sdělím ještě dnes večer, ty vaše dvě otázky týka, týkající se alkoholu a reklamy, protože to je jeho zodpovědnost, to je jeho kompetence. Ale musím to říct veřejně, i já pracuji s, s velk, velice úzce s Johnem Dalem, paní Gengojem. Všechna témata Single Market Act mě zajímají. A v Mluvil jsem ostatně o tom e, i při prvním slyšení. My jsme rozšířili koncept a jsem velice rád, že e, konference, kterou komise uspořádala s panem Andorem a s panem Tajanem, měla velký úspěch. Profesor Yunus přijel na tu konferenci v pátek a pan Barroso se tam vyjádřil a zástupci byla, Bylo to opravdu e, úžasné a chci potvrdit, že když programu pro rok 2012 nenajdete návrh nového vozidla na základě nových investic, tak to bude v roce 2011, koncem tohoto roku. Proto to není v programu roku 2012. A Eh, ten návrh eh, mi leží velmi na srdci, protože to není jediný návrh, budou tady další návrhy, na budu pracovat statut eh, evropských nadací, jsou tady vzáje, vzájemnostní a do, organizace plus družstevní organizace a solidární organizace. V pátek to bylo prostě úžasné, bylo to nesmírně pozitivní pokud jde o e, digitální obchod, není jedno jediné řešení. E, vy jste se zmínila o spoustě e, problémů copyrightu a já jsem předložil jediný návrh autorská práv. a další návrh předložím za několik týdnů v oblasti autorských práv. My chceme odstranit zablokování abychom zajistili evropský přístup. Já znám ty problémy. Před rokem a půl, oni se zmínila tedy vy, před rokem a půl iTunes, v Polsku to nešlo, dneska to už jde, tak vidíte, že pokrok je a že likvidujeme překážky. Akční plán, pokud jde o abuzivní obchodní praktiky, to bude dříve, než eh, nastane léto. Čili ta dílna proběhne do léta a s tímto cílem e, pracujeme. Doufejme, že budeme moc respektovat naše závazky. Mm, e, e, dále otázka realizace, k tomu se ještě vrátím. Je důležité, aby prostředcí DG, tady mám náměstka po mém boku, který je pověřen vnitřním trhem, Paní Šandelmoze, vy jste se zmínila o této otázce. Je to otázka důvěryhodnosti pro nás všechny, nejenom nové e, zákony, ale aby ty, které existují, byly dobře aplikovány. A proto je důležité, abychom položili otázku DG, jak bude sledovat realizaci v jednotlivých státech, jakým způsobem můžeme monitorovat tu práci v jednotlivých státech. Já to osobně znám velmi dobře. Setkal jsem se sedmisty úředníky, někteří z nich v životě neviděli e, evropského komisaře a e, pořádal jsem workshopy ve všech hlavních městech. A já jsem to vlastně, udělal jsem to jakýsi Facebook s, mý, s mou DG, abych viděl tu task force vnitřního trhu 800 eh, národních eh, úředníků, kteří eh, sledují všechny směrnice, služby a tak dále. Takže právě s nimi se nám podaří lépe zrealizovat transpozice těchto textů a realizace spočívá na jejich bedrech především. Právě se snažím uvažovat o tom, jakým způsobem provádět personalizované monitorování, eh, jak realizují jednotlivé členské státy ty směrnice. Vidím, že tady musíme přesvědčovat a několikrát musíme jít ještě dále. Postupovat podle mm, eh, porušení. Eh, v některými členskými státy jsme, se, jsme museli řešit nesprávnou transpozici. A teď ten stejný princip personalizované monitorování všech eh, textů, které jsme přijali. Pan Majer se zmínil o opravdovém problému. Znovu opakuji, pokud jde o postup eh, porušení, chci eh, přesvědčit členské státy, že legislativní kolo, eh, které se tady s vámi točí a s námi také, a, te, a, te, a, te, a to národní kolo vlastně se neotáčejí eh, souběžně že se někdy mohou do sebe dostat a zablokovat. A to jsem zjistil, když jsem se setkal s těmi národními úředníky. Pan Konás Kampos, já také eh, věnuji velkou pozornost sociální soudržnosti, která na které závisí kvalita a výkon veřejných služeb, především ekonomické služby obecného zájmu a e, předseda Baroso i já jsme se zavázali, že by do konce tohoto roku, do konce tohoto roku měl být dosažen e, pokrok. Pan Almunia předloží text a pak tady bude globální sdělení týkající se kvality ekonomických služeb obecného zájmu, takže všeobecného zájmu, stejně tak jako balíček veřejných zakázek. A to předseda Barroso také považuje za svoji prvotní, prvořadou úlohu. Zavázal se, že na tom bude pracovat paní Weisgaber. Připomenula tuto obavu, kterou mě již sdělila důvod toho textu, který vám předložím a jsem připraven o něm jednat a připraven přijmout jakékoliv vylepšení. Jde o právní jistotu a jsou tady malé střední podniky, které by se rády podíleli na e, konkurzy na koncese v dalších zemích a je tady přezranční e, práce a teď tady nemáme právní jistotu pro koncese. Nejde o malé koncese, paní Weisgerberová. Já znám vaše obavy. Já sám jsem byl uh, po, po, poslancem eh, velice dlouho ve své zemi a vím, že pro normální běžný život orgánů místní zprávy jsou tady potíže a tady není limitní doba těch koncesí, abychom mohli vybudovat most, tak to vyžaduje určitý čas a když to děláme v rámci PPP, e- tak tady není žádné omezení, pokud je o dobu trvání těch koncesí. Když jsem byl ministrem životního prostředí, tak jsem se domníval, že